liebe... Milé kolegyně, milí kolegové, prosím, posaďte se. Liebe kolegyně, liebe Milé kolegyně, milí kolegové, srdečně vás vítám na zasedání výboru pro kontrolu rozpočtu. Důležitý týden budeme hlasovat. Před sebou máte návrh pořadu jednání. Chci vás upozornit na to, že jazyky jsou zveřejněny v Cont News, dokumenty jsou k mání tady v sále, anebo elektronicky. Doufám, že všichni sebou máte své hlasovací kartičky. Ten, tato schůze se webstreamuje. A pod bodem 3 vás chci upozornit na to, že jsme vám poslali protokoly 26. 27. ledna, 23. a 24. února, takže pokud mi něco máte, přihlašte své poznámky do konce této schůze. Pokud nemáte, bude to považováno za schváleno. Chci vás také informovat o tom, že bývalý kolega Jolko Safrakakis, kolega z Řecka, 13. října 1955 narozený, zemřel v únoru tohoto roku George Savrakakis, byl členem i tohoto výboru, byl členem frakce S&D, velice jsme si ho cenili jako dobrého kolegy, byl členem až do minulého volebního období, měli jsme ho velice rádi, byl to skutečný Evropan, skutečný znalec kontroly rozpočtu, budeme ho velice postrádat. Psala jsem kondolenci jeho ženě jménem vás všech. Doufám, že s tím souhlasíte. Kolegyně má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Především bych vám chtěla poděkovat jménem mojí politické skupiny. Pan Stavakakis byl skutečně jedním z nejaktivnějších členů také v tomto výboru což je o to více chválihodné, že je to velice obtížné téma, takže děkuji vám za vaše připomínky a my jsme také skontaktovali jeho rodinu eh, v tomto ohledu. Já bych chtěla ještě připojit jedno slovko k programu. Viděla jsem s překvapením, že paní Georgieva bude zde zítra po hlasování. To je opravdový zázrak. Já nevím, jestli ona o tom ví, že se bude hlasovat, ale chtěla jsem se zeptat, zda by nebylo vhodnější si vyslechnout paní Georgievovou před hlasováním. My jsme v poslední době dostali celou řadu eh, vysvětlování ohledně hlasování, takže možná by bylo správné a užitečnější, kdybychom si mohli vyslechnout paní komisařku před hlasováním tak abychom dostali určitá upřesnění ohledně těch nedořešených bodů. A mohli bychom pak hlasovat se znalostí věci. Vzhledem k tomu, že paní Georgieva dostala pozměňovací návrhy a vzhledem k tomu, že k tomu budeme hlasovat, myslím si, že by to bylo velmi užitečné. Takže předkládám tuto žádost svým vlastním jménem, ale také jménem panem Liberackého, který um, se zabývá absolutoriem uh, za výbor. Ano, děkuji. My jsme to dali takto sice na program, ale eh, popravdě řečeno 24 hodin před hlasováním, nebo méně než 24 hodin předtím, není jednoduché toto měnit. Takže já myslím, že tady opravdu není důvod k tomu, abychom to měnili, alespoň z mého hlediska. Eventuálně teda na plénu je možné potom ještě zmínit několik změn eh, navíc k tomu, co známe, ale eh, já bych vás chtěla požádat o to, abychom i s ohledem na kolegy, kteří si to zařídili, aby tady byli v tu dobu, tak eh, i vůči ním by bylo dobré, kdybychom vystupovali jako spolehliví partneři. Máte k tomu ještě něco? Není tomu tak? Takže pokračujeme dál s naším programem a nyní se podíváme na bod čtyři. 4 až 36. To je hlasování k agenturám. Kolega Čarnecký je zpravodajem. Přejete si hovořit? Uh, Děkuji vám, paní předsedkyně, respektuji váš i náš čas, takže navrhuji, bychom se pustili i hned do hlasování. Děkuji. Děkuji, dobře, takže začneme. Měli bychom udělat zkušební hlasování, takže prosím, stiskněte, zahají hlasování, končím hlasováním, takže zkušební hlasování. Kolega nemá hlasovací kartičku, dobře, bereme na vědomí. Končím hlasování. Takže máme zde 23 přítomných členů. Tak ještě je tu určitý prostor směrem nahoru. No, dobře, děkuji. Takže začneme tématem agentur. A pozměňovací návrh 3, odstavec 1. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Musíme to ověřit elektronicky, takže kontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh číslo 4, kde zpravodaj je pro. 4, 5 a 6 ostatně jsou shodné pozměňovací návrhy. Nebo ne, nejsou. Takže pozměňovací návrh 4, končím hlasováním. Bylo to přijato. Ano, jasně, děkuji vám. Je to přijato. I toto nemění nic na výsledku hlasování. Pozměňovací návrh 5. Zpravodaj pro, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 7. Pozitivní doporučení, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 8 po částech, první část, to je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, to je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní ustavec 9, kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Jim padá pozměňovací návrh 9 a 10. Pozměňovací návrh 11. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Omlouvám se, 12. Pozměňovací návrh 12, je zde zpravodaj pro, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 13, Pozitivní doporučení, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, musíme to zkontrolovat elektronicky, kontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh číslo 15. Končím hlasování. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Musím to zkontrolovat. Pozměňovací návrh 16. Kontrola elektronicky. Končím hlasování. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 17 padá vlastně, takže pozměňovací návrh 18 po částech. První část bude pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část bude pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 19, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 20 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 21, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že přijato, ale musíme to zkontrolovat elektronicky. Kontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 21. Kontrola pozměňovacího návrhu 21 končí tímto. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 22 pro, proti, zdrželi se. Tak je to trochu zmatečné, takže ještě jednou kontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 22. Končím hlasování. Přijato. Ano, bylo to přijato. Pozměňovací návrh 23 padá. Pozměňovací návrh 24, kde je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 27, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. k sasce 27 máme kompromis 2. Kdo s ním souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tím padají pozměňovací návrhy 29 až 31. Pozměňovací návrh 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 34 pro Proti? Zdrželi se přijato. 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 38. Kdo je pro? Proti? teď je to trochu nepřehledné, takže prosím elektronická kontrola pozměňovacího návrhu 38. Končím elektronické hlasování. Je to přijato. Pozměňovací návrh 39, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh Čtyřicet. 1. Ne, pokračujeme pozměňovacím návrhem 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Tím je přijatá 1,40. Pozměňovací návrh 42 pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 43 pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 1. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato, stejnou většinou. M plus 1 pro, proti, zdrželi se přijato. M plus 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. M plus 3, to je pokryté. M plus 4, to vlastně spadlo. M plus 4 padá, protože jsme přijali 12. M plus 5 kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Liba 1. Po částech první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Libe 2, to je taky pokryté, Libe 3 po částech. První část je pokrytá, takže jde už jenom o tu druhou část, ten dodatek, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky. Libe 3, druhá část, elektronická kontrola. Libe 3, část druhá. Končím hlasování. Přijato. Omlouvám se, ale nebylo to vidět. Libe 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Libe 5. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Libe 6. Pro? Proti? Myslím, že přijato, ale zkontrolujeme to Libe 6. Elektronická kontrola. Končím hlasování. Ano, těsnou většinou přijato. A 12, 12. Takže tím pádem je to zamítnuto, ano. Jetzt kommt Liebe 7. Liebe 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. A tím tady Libe 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. A nyní tady hlasujeme o zprávě jako celku. Jmenovitě elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 pro, 0 proti, takže to bylo jednomyslně přijato a blahopřejeme zpravodaji. Genau, ja genau. ja, genau. genau, Pane Kolmo, vy jste hlasoval také pro, takže 25 k 0. Je možné, že vás občas přehlídneme, ale... To byla teda ta horizontální zpráva agenturám a nyní se dostáváme k jednotlivým agenturám. Takže to nás čeká tvrdá práce a začínáme agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů. Pozměňovací návrh 1, usnesení o udělení absolutoria. A pozměňovací návrh 2, ty jsou shodné. Budeme hlasovat elektronicky, protože se to týká absolutoria, takže prosím, budeme hlasovat. Končím hlasování. Dvacet pro, čtyři proti, no pět proti, dvacet pro, takže tak to, to bylo přijato. Dvacet 21 bylo pro, dobře ještě paní Makovej. No, už se blížíme. To je plné síle, už máme 26 kolegů. A není tady uzavření účtu. A zahajuji, budeme tady hlasovat opět elektronicky, zahajuji hlasování o tom rozhodnutí. Končím hlasování. 23 pro, 24 pro, ku dvěma proti. Ano, pozměňovací návrh 4. Nehlasujeme o usnesení elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 ku 5. A teď tedy usnesení pozměňovací návrh 7. Byl proti, zdrželi se. Přijato. 8. Pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 9. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 10. Pro, proti, Ověříme to elektronicky. Asi to bylo zamítnuto, ale raději to prověříme. Končím hlasování. 16 proti 9 pro. Ano. Pozměňovací návrh 11, to je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 12 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 13, to je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. A není usnesení jako celek, elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 ku 3. Děkuji. Agentura Berek. Absolutorem pozměňovací návrh 1 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Jednička přijata, tím pádem dvojka je zamítnutá. Potom to usnesení jako takové elektronicky hlasujeme. Končím hlasování. 21 ku 5. Potom uzavření účtu, usnesení jako takové, elektronicky. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. 20 ku 5. A návrh usnesení. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 8, pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. A usnesení jako celek hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 ku 3 tím se dostáváme k předvatelskému středisku pro instituce Evropské unie, CDC, absolutorium, pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Rozhodnutí e, usnesení jako takové elektronicky, prosím, hlasujeme. Konec hlasování. 21 ku 5. Uzavření účtu, usnesení celek, elektronicky prosím, hlasujeme. Konec hlasování. 20 ku 4. Rezoluce, eh, usnesení pozměňovací návrh číslo 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď usnesení jako celek, elektronicky prosím, hlasujeme. Končím hlasování. 23 ku 3. Děkuji. Dostáváme se k CDFOP. Pozměňovací návrh 1. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. Elektronické hlasování. Hlasujeme. Končím hlasování. 21 ku 5 uzavření účtu, rovněž elektronicky, prosím. Elektronicky. Končím hlasování. 21 ku 5. Usnesení pozměňovací návrh 5 pro, proti, Drželi se přijato. Pozměňovací návrh 6, ne, pardon, 7. 5 a 7 spolu souvisí, omlouvám se, špatně jsem si to přečetla. Takže 6 pro, proti, zdrželi se přijato. Empl 1 a Empl 2 jsou pokryty, Empl 3 pro, proti, zdrželi se přijato, Empl 4 pro, proti, zdrželi se přijato, Empl 5 pokryto, Empl 6 pro, proti, zdrželi se přijato, Empl 7 pro, proti, drželi se přijato. Hlasujeme o usnesení jako celko elektronicky, prosím, hlasujeme. Konec hlasování. 22 ku 3. Děkuji. Sepol, pozměňovací návrh 1 pro, proti, drželi se přijato. Rozhodnutí o celku elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. 20 ku 5. Uzavření účtu elektronicky, prosím, hlasujeme. Konec hlasování. 21 ku 5. Stejná většina. Usnesení pozměňovací návrh 6 pro. Proti. Zdrželi se tak, přátelé, ještě jednou. Pozměňovací návrh číslo 6 elektronicky. Je mi to líto s tím ústním pozměňovacím návrhem. Konec hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 8, k tomu je ústní pozměňovací návrh. Souhlasíte, nechám hlasovat o obou 8, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 9 pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se přijato, 12 pro, proti, zdrželi se přijato, 13 pro, proti, Zdrželi se. Přijato. Mám to nechat zkontrolovat. 13. Elektronická kontrola. Pozměňovací návrh 13. Hlasujeme. Končíme hlasování. Pozměňovací návrh 14 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Libe 1 pokryto, Libe 2, 3, 4 také, Libe 5 pokryto. Tím hlasujeme o celku. Prosím, elektronicky hlasujeme teď. Končím hlasování. 24 ku 3. EASA. Pozměňovací návrh 1 pro. Proti. Drželi se přijato rozhodnutí o celku, udělení absolutoria elektronicky. Končíme hlasování. 22 ku 5. Uzavření účtu, elektronické hlasování, prosím hlasujeme. Konec hlasování. 20 ku 5. Usnesení pozměňovací návrh 5 pro proti, zdrželi se přijato, 6 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis číslo 1 pokrývá pozměňovací návrhy 7 a 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 8 tím pádem odpadá. 10 ústní pozměňovací návrh, který máte napsaný, kdo je pro, proti, drželi se přijato, tran 1, 2 je pokryto, tran 3 pro, proti, drželi se asi elektronicky, tran 3, tran 3, končím hlasování, Přijato. Stran 4. Tady je, že padne, pokud bude přijato 5. Pětka. Dobrá. Tran 4 padá, tran 5 pro, proti, drželi se, přijato. Tran 6 je pokryto, tran 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tran 8, první část je pokryta, druhá část, o té se bude hlasovat, pro, proti, zdrželi se, přijato. Tran 9 je pokryto a tím pádem usnesení jako celek hlasujeme elektronicky teď, prosím. Končím hlasování. 23 k 3. Děkuji. EASO, Evropský podporný úřad pro otázky azylu. Pozměňovací návrh 1 pro, proti. Zdrželi se přijato. Absolutorium elektronicky hlasujeme. Končím hlasování. 21 k 5. Uzavření účtu elektronicky, prosím. Hlasujeme. Končím hlasování. 21 ku 5. Přijato. Usnesení pozměňovací návrh 5. Pro. Proti zdrželi se přijato. Libe 1 až Libe 5 je pokryto a tím pádem usnesení elektronicky. Hlasujeme teď. Konec hlasování. 25 ku dvěma. Děkuji. Evropský orgán pro bankovnictví EBA pozměňovací návrh 1 pro, proti, drželi se přijato, rozhodnutí absolutorium jako cenek, celek elektronicky, prosím, hlasujeme, končím hlasování, 21 ku 4, Uzavření účtu elektronicky, prosím, hlasujeme. Končím hlasování. 21 ku 5. Děkuji. Usnesení pozměvací návrh 6 pro, proti. To musíme překontrolovat. Pozměňovací návrh 6, prosím, elektronicky. Myslím, že odmítnu to. Končím hlasování. Ano, odmítnuto. 11 ku 15. Odmítnuto. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, drželi se přijato. 8 pro, proti, drželi se přijato. Ekon 1 pro, proti, drželi se. Zkontrolujeme to elektronicky, prosím. Ekon 1. Končím hlasování. 14 11 zamítnuto. Ne, pardon, omlouvám se, říká paní předsedkyně přijato. Ekon 2 pro, proti, drželi se přijato. Ekon 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Ekon 4 pokryto. Má někdo námitku econ 5 až 7, tam je split vote, vzali bychom to dohromady, blok econ 5 až 7, econ 5 až 7, dohromady pro, proti, drželi se přijato, Econ 8 pro, proti, drželi se přijato, Econ 9 pro, proti, drželi se přijato, Usnesení jako celek, elektronické hlasování, hlasujeme, končím hlasování. 24 ku 3, děkuji. Dostáváme se ECDC, Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí. si eh, návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Rozhodnutí o absolutoriu jako celku, prosím, elektronicky. Hlasujeme. Končím hlasování. 23 k 3. Uzavření účtu elektronicky, prosím, hlasujeme. Konec hlasování. 23 k 3. Usnesení, pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se přijato. 6 pro, proti, zdrželi se přijato, 7 pro, proti, zdrželi se přijato, NV1 pro, proti, zdrželi se přijato, NV2 je pokryto, NV3 pro, proti, zdrželi se přijato, NV4, 5 pokryto, NV6 pro, proti, zdrželi se přijato, Envy 7, 8 pokryto, tím pádem usnesení jako celek. Elektronicky prosím hlasujeme. Končím hlasování. 21 ku 3. Tak, dobrá. ECHA, Evropská agentura pro chemické látky v Helsinkách, pozměňovací návrh 1 k absolutoriu pro proti, zdrželi se přijato. Rozhodnutí o absolutoriu jako celku elektronicky, prosím, hlasujeme. Konec hlasování. 22 ku 5. Uzavření účtu elektronicky, prosím, hlasujeme. Konec hlasování. 22 ku 4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 14 pro, proti, drželi se přijato, 15 pro, proti, drželi se přijato, 16 pro, proti, drželi se přijato, NV1 pokryto, NV2 pro, proti, zdrželi se přijato, NV. Můžeme udělat split vote NV3 až NV10? nv 3 až 10, můžeme hlasovat v bloku, pardon, v bloku, nv 3 až 10 pro, proti, zdrželi se přijato, nv 11 pokryto, 12 pro, proti, zdrželi se přijato, 13, 14 pokryto, tím pádem usnesení jako celek. Elektronicky prosím hlasujeme, konec hlasování. 22 ku 3. Děkuji vám. EEA, Evropská agentura pro životní prostředí. Absolutorium pozměňovací návrh 1 pro, proti, drželi se přijato. Absolutorium jako cenek elektronicky, prosím, hlasujeme. Končíme hlasování. 21 ku 5. Uzavření účtu elektronicky, prosím, hlasujeme. Konec hlasování. 20 ku 5, děkuji. Usnesení, pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se přijato, 6 pro, proti, zdrželi se přijato, 7 pro, proti, zdrželi se přijato, NV1 pokryto, Envy 2 pro, proti, zdrželi se přijato, Envy 3 pro, proti, zdrželi se přijato, Envy 4 pokryto v první části a druhá část pro, proti, zdrželi se přijato, NV5 až NV9 je pokryto a tím pádem usnesení jako celek elektronicky prosím hlasujeme. Konec hlasování. 22 kotřem. Děkuji. A nyní Evropská agentura pro kontrolu rybolovu, takže nejdříve pozměňovací návrh 1, absolutorium pro proti, kdo se zdržel, přijato. Rozhodnutí o absolutoriu elektronicky hlasujeme. Uzavíráme hlasování. Takže 20 ku 5. Aha, tady to nefungovalo, takže 21. Takže vezmeme to na vědomí, takže 21, dobře. Tak, teď účetní závěrka elektronicky. Uzavíráme hlasování. Takže 21 ku 5. A nyní rezoluce. Pětka, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 6 pro, proti, zdržel se, přijato. 7 pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní peš 1 pro, pro, proti, zdržel se. Takže si to ověříme. Peš 1, elektronicky hlasujeme. Hlasování je ukončeno. Takže Odmítnuto? Ne, ne, plus. Takže přijato, říká paní předsedkyně, přijato. Peš dvě, hlas, peš dvě. Třináct, třináct, třináct ku třinácti. Takže to je, nejsou akceptovány korekce hlasování. To není možné. Takže přijato. Peš 1 bylo přijato. Peš 2 pro, proti, zdržel se, přijato. Peš 3 pro, proti, zdržel se, přijato. Peš 4 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A peš 5 až 9 proti, zdržel se zamítnuto, tež 10 a 11 jsou pokryty, takže se dostáváme ke konečnému hlasování o celé rezoluci. Hlasování je zahájeno nyní. Je u konce. 24 ku 3. Děkuji. A nyní máme EFSA, Evropský řad pro bezpečnost potraviny. Takže nejdříve pozměňovací návrh 1. Kdo je pro, proti? Zdržel se. Přijato rozhodnutí jako celé absolutorium. Elektronicky prosím, hlasujeme nyní u konce hlasování. Takže 21 ku 6. A nyní účetní závěrka pro elektronicky, prosím. Hlasování je u konce. 20 ku 6. 21, ano. Monika nehlasovala. Ano. Takže nyní rezoluce. Pět, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Šest pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Sedm pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Osm pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Devět odpadá. 10. Takže 10 a 14. Můžeme to hlasovat en blok. Souhlasíte s tím? 10 a 14? Ne. Dobře. Takže budeme nejdříve hlasovat postupně. 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 11. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 12. Pro? Proti? zdržel se přijato, 13 pro, proti, zdržel se přijato, 14 pro, proti, zdržel se přijato, 15 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 16 pro, proti, zdržel se přijato, 17 pro, proti, zdržel se přijato, 18 pro, proti, zdržel se, přijato. 19 pro, proti, zdržel se, přijato. 20 pro, proti, zdržel se, přijato. 21. Ano, takže dvacítku ověříme elektronicky. U konce hlasování 19 ku 7. Takže 21 pro, proti, zdržel se, přijato. Takže ověříme návrh 21. 21 hlasujeme. Hlasování u konce. 18 ku 8. Já mám ráda to ověřování, ale přece jenom vidím docela dobře. 22. To automaticky je přijato, takže 23 pro, proti, zdržel se přijato. 24 pro, proti, zdržel se přijato. O tím také 22 je přijatá a teď NV 2. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. NV3 pro, proti, zdržel se, přijato. NV4 pro, proti, zdržel se, přijato. NV5 až 9, takže hlasujeme nyní. Hlasování je Moniko. Hlasování je u konce. Takže 24 ku 3. A jdeme eh, k Evropskému institutu pro rovnost žen a mužů. Takže jednička, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. A rozhodnutí celé o absolutoriu hlasujeme. Není elektronicky, hlasování je u konce. 21 ku 5. A nyní uzavření účtu elektronicky hlasujeme teď. Hlasování je u konce. 21 ku 4. Rezoluce. 5 pro, proti, zdržel se, přijato. 6 pro, proti, zdržel se, přijato. FAM 1, kdo je pro? Proti, FAM 1. Můžeme to ověřit? Ověřujeme FAM 1. Takže u těch žen se vytváří nové většiny. Takže hlasování u konce. 14 ku 9. Takže přijato. FAM 2. Pro. Proti. Zdržel se přijato. FAM 3 až FAM 7 jsou pokryty, takže hlasujeme o FAM 8, o druhé části, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. FAM 9 je pokryto, takže hlasujeme o celé rezoluci, hlasujeme nyní. Hlasování je u konce. A je to 24 ku 3. A nyní jdeme na Evropský orgán pro pojišťovnictví, takže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 proti, zdržel se, přijato. Ekon 8 pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní o celé rezoluci hlasujeme elektronicky. Hlasování u konce. 24 ku 3. Omlouvám se, ale nemáme ani polovičku ještě. Takže jdeme dál. EIT. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? To eh, je vlastně odklad absolutoria. Jedn, eh, kdo je pro? Je to většina. No, rozhodnutí o absolutoriu. Elektronicky prosím, rozhodnutí o absolutoriu. Teď budeme hlasovat o rozhodnutí. Ano, teď jde o rozhodnutí. Hlasování u konce. 22 ku 23 ku 4. Takže tím je odloženo toto absolutorium. A nyní uzávěrka, kdo je pro? Elektronicky prosím. Hlasujeme o účtech elektronicky vždy. Hlasování u konce. 23 ku 3. Vlastně 24 ku 3, říká paní předsedkyně nyní. A rezoluce. Spravodaj má ústní pozměňovací návrh odstavci 8, takže budeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 5 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 6 pro, proti, zdržel se přijato, 7 pro, proti, zdržel se přijato, 8 pro, proti, zdržel se. To musíme ověřit. Návrh 8 budeme ověřovat elektronicky. Hlasování je u konce. Ano, už je pozdě. Teď, teď to není už otevřeno. Takže je to přijato. Tento návrh je přijat. Osmička je přijata. A nyní k rezoluci elektronicky. Zahajujeme hlasování. Hlasování je u konce. Sedmadvacet, osmadvacet ku nule. Děkuji. A nyní lékařská eh, e, agentura EMA, návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato? Elektronicky o absolutoriu nyní hlasujeme. Pro? Hlasování u konce. 23 ku 5. A nyní uzávěrka. Elektronicky prosím Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. 22 ku 5. A nyní rezoluce. Návrh 6 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 7 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 8 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 9 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 10 pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 11 pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 12, tady máme ústní návrh, takže hlasujeme o obojím pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 13 pro, proti, proti, takže elektronicky hlasujeme o 13. Já myslím, že to bylo zamítnuto. šestnáctku, jedenácti přijato 14. Pro, proti, zdržel se, přijato. 15 pro, proti, zdržel se, přijato. 16 pro, proti, zdržel se přijato, 17 pro, proti, zdržel se přijato, 18 pro, proti, zdržel se přijato. NV1 a dvojka, ty jsou pokryty. Hlasujeme o NV3 pro, proti, zdržel se přijato. NV4, první část pro, proti, zdržel se přijato. Ten zbytek je pokryt a dostáváme se k celé rezoluci a hlasujeme elektronicky. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. 24 ku 3. Nyní se dostáváme Evropské agentuře pro monitorovat Centrum pro drogy a drogovou závislost. si návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato usnesení absolutorium, absolutoriu elektronicky, zahajuji hlasování, končím hlasování. 22 ku 5. Ehm, uzavření účtu elektronicky hlasujeme. Končím hlasování. 19 ku 5. Potom usnesení. Pozměňovací návrh 5 proti zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 8, je zde ještě ústní pozměňovací návrh zpravodaje, nikdo není proti, Eh, námitky nejsou kde pro, proti, drželi se přijato, libe 1 až 5 pokryté, takže závěrečné hlasování o usnesení, které bude elektronicky, zahajuje hlasování, končím hlasování. 25 ku 3. A nyní EMSA, Evropská agentura pro námořní bezpečnost, pozměnací návrh 1. Pro, proti, zdrželi se, přijato. V rozhodnutí absolutoria jako celek elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 ku 5. Uzavření účtu elektronicky. Končím hlasování. 19 ku 5. Potom usnesení pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 6 pro. Proti zdrželi se přijato. Tran 1 a Tran 2 jsou pokryté, takže Tran 3 pro. Proti zdrželi se. Zamítnuto. Tran 4 padá. Tran 5 a Tran 6 i Tran 7 jsou pokryté, takže usnesení jako celek elektronicky zahajuje hlasování. Končím hlasování. 25 ku 3. Eniza. Pozměňovací návrh 1 o absolutoriu. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Rozhodnutí absolutoriu jako celek elektronicky hlasujeme nyní, končím hlasování. 21 ku 5. Omlouvám se 22. Dobře, takže 22 bylo pro. E, elektronické uzavření účtů, zahajuji hlasování o tom uzavření účtů. Končím hlasování. 23 ku 5. Usnesení. Pozměňovací návrh 5 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 6 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 7 pro proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní elektronické usnesení jako celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dvacet pět pro, tři proti. Potom agentura pro železnice. Pozměňovací návrh 1, týkající se absolutora pro, proti, zdrželi se přijato. O rozhodnutí o absolutoru jako celek zahajuje hlasování, končím hlasování. Dvacet. Paní kolegyně Fontaně. Takže dvacet ku čtyřem. Ano, je to tak. Ono to nefunguje vždy. Uzavření účtu opět elektronicky zahajuje hlasování elektronické. Končím hlasování. Dvacet tři pro tři ku pěti. Tak, usnesení. K odstavci 2, druhá odrážka, ústní pozměňovací návrh zpravodaje, který přijímáte, co se týče celku, kde pro, proti, zdrželi se, takže to plus je přijato. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, asi je to přijato, ale raději to zkontrolujeme. Pozměňovací návrh 8 kontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. Kontrolní. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 10 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Stejnou většinou jako před chvílí. Pozměňovací návrh 9 padá. Pozměňovací návrh 11 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 12 pro proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 5 a tran 3 jsou stejné, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tran 1 a tran 2 jsou pokryté, tran 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Tran 5 je pokrytý, tran 6. O tom musíme hlasovat, takže kdo je pro? Tran 6, proti, zdrželi se přijato. Tran 7 až tran 11 jsou pokryté, takže závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 ku 3. Děkuji vám. A nyní agentura ESMA. No, orgán ESMA. Pozměňovací návrh 1. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Usnesení o absolutoriu elektronicky. Končím hlasování. 21 ku 5. No tak alespoň zde máme stabilní většinu závěrka účtu elektronicky, prosím. Končím hlasování. 23 ku 5. Usnesení. Ale si nás 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ekon 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ekon 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ekon 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ekon 4 pokrytý, Ekon 5 také, takže Ekon 6 je pro, proti, zdrželi se přijato. Ekon 7 pro, proti, zdrželi se přijato. Ekon 8, Ekon 8 pro, proti, zdrželi se přijato. Ekon 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Ekon 10 padá, takže závěrečné hlasování o usnesení jako celku, zahajuji hlasování, končím hlasování. 25 ku 3. Děkuji vám. ETF, Evropská nadace odborného vzdělání, pozměňující návrh 1 o absolutoriu, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Rozhodnutí o absolutoriu jako celek, prosím elektronicky. Končím hlasování. 21 ku 4. Zavření účtu zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 ku 5. Ano, je to tak. Usnesení. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Empl 1 je pokrytý, Empl 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Empl 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. A ta druhá část je addendum. Empl 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Empl 5 pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Usnesení jako celek elektronicky. Hlasujeme nyní, prosím. Končím hlasování. Takže u toho posledního hlasování vám to nefungovalo? Dobře, bereme na vědomí, jak jste hlasoval a zohledníme to. A byli jste tam tedy tři hlasy proti. No, to připočteme, ano. Takže 25 pro a 3 byly proti. Tak. Děkuji. EU Líza. To jsou IT, IT systémy. Pozměňovací návrh 1, absolutorium jde pro, proti, zdrželi se, přijato. Rozhodnutí o absolutoriu elektronicky, zahajuji hlasování, končím hlasování. 20 ku 5. Závěrka účtu elektronicky. Nám opět nefunguje hlasování, bereme to na vědomí. Musíte prostě hlasovat, když je umožněné hlasování. Já se omlouvám, jestli jsem příliš rychlá, ale opravdu bychom to měli probrat co nejrychleji. Ale pokud jsem moc rychlá, tak mi prosím to to dejte nějak na vědomí. Končím hlasování, takže uzávěrka tu 22 ku 5. Usnesení, pozměňovací návrh 5 s ústním pozměňovacím návrhem. K, po to se 4 a pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pana zpravodaje. bude pro? proti, zdrželi se přijato a tím tedy padají pozměňovací návrhy 6, 7 a 8, pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se přijato, Libe 1 až 5, to je pokryté, takže hlasujeme závěrečně o usnesení jako celku. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 25 ku 3. Děkuji vám. OSHA, Agentura pro bezpečnost zdraví, je při práci pozměnosti návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Rozhodnutí absolutory jako celek, elektronicky, zahájí hlasování. Končím hlasování. 23 ku 5. Závěrka účtů elektronicky, zahájí hlasování. Končím hlasování. 22 ku 5, děkuji. A nyní usnesení. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo přijato, ale raději zkontrolujeme. Eh, pozměňovací návrh 5, kontrolní hlasování. Asi je to přijato, končím hlasování. 18 ku 9, ano, tak to bylo přijato. Všetka. Pozměňovací návrh 6 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ample 1 je pokrytý, Ample 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample 3 je pokrytý, Ample 4, první část je pokrytá a druhá část bude pro, proti, zdrželi se. Přijato, Ample 5 bude pro, proti, zdrželi se. Přijato, usnesení o celku, závěrečné hlasování. Končím hlasování. 25 ku 3. Děkuji vám. Není to tolik, jako, není to tolik, jako to bývalo, teď Euratom, ESA, pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Rozhodnutí o absolutoriu elektronicky, prosím, hlasujeme. Končím hlasování. 22 ku 5 uzavření účtu. Hlasujeme elektronicky, prosím. Končím hlasování. 22 ku 5. Usnesení pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Závěrečné hlasování o usnesení elektronicky, prosím. Končím hlasování. 25 ku 3. Přijato. Dostáváme se k Eurofound, Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Absolutorium, hlasujeme elektronicky, prosím. Končím hlasování. 21 ku 5, přijato. Uzavření účtu, elektronicky prosím. Končím hlasování. 22 ku 5. Usnesení pozměňovací návrh 5 pro, proti, drželi se přijato. Empl 1 pokryto, Empl 2 pro, proti. Můžeme to zkontrolovat, prosím. Empl 2 zkontrolujeme. Prosím, myslím, že přijato. Končím kontrolní hlasování. Ano, přijato. MPL 3 pro, proti, drželi se přijato. MPL až 6 pokryto. Závěrečné hlasování o usnesení elektronicky, prosím. Končím hlasování. 26 ku 3. Děkuji. Eurojust, pozměňovací návrh 1 pro, proti, drželi se přijato, rozhodnutí o absolutoriu, elektronicky prosím, končím hlasování, 24 ku 5, hlasování o závěrce účtu, elektronicky prosím, končím hlasování, 24 ku 5, a usnesení pozměňovací návrh 7 pro,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 Libe 1 pokryto, Libe 2 pro, proti, zdrželi se přijato, Libe 3 pro, proti, zdrželi se přijato, Libe 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Závěrečné hlasování Eurojas. Končím hlasování. 23 ku 3. Europol Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Elektronicky hlasujeme o absolutoriu, prosím. Končím hlasování. 24 ku 5 a uzávěrka účtu elektronicky, prosím, hlasujeme. Končím hlasování. 23 ku 5 usnesení, pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se přijato, Libe 1 až Libe 6 pokryto, tedy závěrečné hlasování o usnesení, prosím elektronicky. Končím hlasování. 26 ku 3. Agentura Evropské unie pro základní práva Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Rozhodnutí o absolutoriu elektronicky, prosím, hlasujeme. Končím hlasování. 24 ku 5. Uzávěrka účtu elektronicky, prosím, hlasujeme. Končím hlasování. 21 ku 5. Pozměňovací návrh 7, usnesení pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 8 stažen, 9 pro, proti, zdrželi se přijato. 10 skaženo, 11 pro, proti, zdrželi se přijato. Libe 1 až Libe 4 pokryto závěrečné hlasování o usnesení, prosím elektronicky. Končím hlasování 26 ku 3. Děkuji vám. Frontex. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Rozhodnutí o absolutoriu jako celek. Elektronicky prosím, hlasujeme. Končím hlasování. 20 ku 9. Děkuji. Uzávěrka účtu. Elektronicky prosím, hlasujeme. Končím hlasování. 18 ku 9. Usnesení pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 10 pro, proti. Můžeme to zkontrolovat elektronicky. Prosím, pozměňovací návrh 10. Elektronické kontrolní hlasování. Končíme elektronické kontrolní hlasování. Zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se přijato, 12 pro, proti, zdrželi se přijato, zamítnuto, pardon, 13 pro, proti, zdrželi se přijato, 14 pro, proti, zdrželi se přijato, 15 pro, proti, zdrželi se přijato, 16 odpadá, 17 pro, proti, drželi se přijato, 18 pro, proti, drželi se přijato, 19 pro, proti, drželi se přijato, zamítnuto, 20 pro, proti, drželi se zamítnuto, Libe 1 až 3 je pokryto, Libe 4 pro, proti, zdrželi se přijato, Libe 5 až 7 pokryto, konečné hlasování o Frontexu, prosím elektronicky, hlasujeme. Konec hlasování 26 ku 3. Poslední agentura GNSS, agentura pro globální navigační družicový systém, pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se. Přijato. A rozhodnutí o absolutoriu jako celku elektronicky prosím hlasujeme. Končím hlasování. 24 ku 5. Uzávěrka účtů pro Elektronické hlasování o uzávěrce účtu. Konec hlasování. EPP je jeden navíc. Jeden zástupce strany Lidové musí stáhnout svoji kartičku. Tak, teď je to zase v pořádku. Konec hlasování. 24 ku 5. Pozměňovací návrh 6, usnesení pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se přijato. Který? 8.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 proti, zdrželi se přijato. A závěrečné hlasování elektronicky, prosím. Končím hlasování. 26 ku 3. Tak, tím bychom měli balíček agentur odhlasován. Za sebou hlasování máme, dostáváme se ke společným podnikům bod číslo 37 až 43 podle pořadu jednání. co? No. Co? No. Können wir, Můžeme prosím pokračovat? Can, can we go on? Tedy můžeme prosím pokračovat. Ines, prosím. Gracias, presidenta. Sí. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, v poslední minutě ještě nastalo mnoho změn, takže já bych chtěla pouze eh, vyjádřit naši omluvu ale zároveň bych se chtěla zeptat, zda je možné prezentovat dva ústní pozměňovací návrhy ohledně 14. Samozřejmě za předpokladu, že dojde k úplnému, realiz- k úplnému uplatnění a potom e, osmička, to jsou inovační e, léky, kde případně bychom měli brát v potaz eh, duševní vlastnictví, autorská práva. To jsou dva dodatky, které by podle mého názoru mohly být eh, připojeny k pozměňovacím návrhům. A pokud to tak bude, tak budeme hlasovat pro. Takže až, dost, až se dostaneme k hlasování eh, ohledně této věci, tak já bych to mohla sformulovat. Since they were, since they... Děkuji. No, to ale není velice zásadně, je to předloženo na poslední chvíli, tak z procedurálního hlediska já stejně budu eh, podávat námitku vůči těmto návrhům. Nevím, jestli to máme vyřídit teď, nebo až potom bude probíhat to hlasování. Ale myslím si, že toto není správné. No, já taky mám své pochyby o tom, zda takovéhle pozměňovací návrhy můžeme nebo máme přijímat teď v úplně poslední chvíli, protože se nedomnívám, že u otázky, co dodali ostatní, protože oni nám to dali na poslední chvíli, aby nám dali najevo, co nám dodávají, takže vidím tu možnost velice kriticky toho ústního pozněvacího návrhu, protože zveřejnění důležitých údajů může zůstat nám skryto. Já nejsem tedy pro, když se jedná o práva duševního vlastnictví. Kdyby se o ně mělo jednat, což tomu moc nevěřím, tak tam by se dalo dohodnout důvěrnost toho, ale my bychom nebyli těmi, kdo dávají peníze, aniž by odmítli odpovědnost. Takže tam je zatím vším velký otazník a já s tím nesouhlasím. Ines, prosím. Yo creo que son temas sustanciales, desde luego. E, pravdou je, že je to zásadní otázka, je to otázka obsahu. Je, samozřejmě, že ochrana údajů je velmi důležitá, to je zcela normální a rozumí se to samo sebou. A jsou samozřejmě tady také možnosti eh, střetu zájmu. V každém případě musíme dodržovat pravidla ohledně osobních dat. Ať už je to v souvislosti se střetem zájmu, musíme dodržovat ochranu osobních dat. Ale to neznamená, eh, že budeme mm, požadovat všechny údaje, až do těch eh, vlastně nejpodrobnějších údajů. Je to opravdu zásadně důležité téma. Sekretariát až do poslední minuty nám vnucoval eh, změny. Já jsem na to již opozorňovala. Takže e, není možné, aby se teď říkalo, že to není zásadně důležitá věc, protože duševní vlastnictví to je věc, po které e, se Eh, průmyslové podniky stále eh, dotazují. Slyšíme různé zvěsti, hovoří se o konfliktu zájmu a v podstatě to byl časopis Spiegel, který vytahuje tyto argumenty proti nám. Takže bylo by dobré, abychom se bránili proti tomuto útoku. Eh, ochrana dat a ochrana duševního vlastnictví, to je něco, co je podstatné, co je zásadně důležité. A po, sekretariát stále mění e, hlasovací seznam až na poslední chvíli, takže pokud s tím nesouhlasíte, tak já si myslím, že je to diskriminace a prosím, dejte to do zápisu a já to předložím na plenárce. No nevím. No, samozřejmě vždycky se vyvíjejí pozměňovací návrhy dál a dál. Já tedy vycházím z toho, že komunitární právo a unijní legislativa se vždycky dodržuje. Samozřejmě i u těch pozměňovacích návrhů musí být respektovány principy duševního vlastnictví a principy ochrany osobních údajů, ale to neznamená, že my ne, nebudeme mít do věci vhled. Máme určité procedury, kdy můžeme získat vhled do té materie, i když ty se to týká těch paragrafů, takže já tak jak já čtu ten pozměňovací návrh, tak to znamená, pokud se to toho týká, nebude do toho vhled. No to ne, my musíme mít vhled do těch podkladů, i když jde o ochranu osobních údajů, tak se hold musí začernit jména nebo něco takového, to se dělá, nebo u duševního vlastnictví také mohu říci, že uh, samozřejmě otvíráme do široka bráno, abychom vůbec do věcí neviděli. Co se týká tohoto textu, vidím to kriticky a mám vůči tomu námitku, protože si myslím, že to za to stojí proskoumat celou tu věc právě proto, že Špígl o tom psal, právě proto, že tady byla, nechci říct snad obvinění, ale nějaké náznaky, že dochází k nerovnému přístupu, že jsou tam konflikty zájmu a to si myslím, že bychom udělali dobře, kdybychom se toho drželi. Tedy 18 procedurální pravidla parlamentu jsou docela jasná, takže nechci říct, rozhodně žádnou frakci nediskriminuji, neupozadňuji, proti tomu se musím ohradit, ale pravidla jsou taková, jsou lhůty pro pozměňovací návrhy, jsou určité hlasovací mechanismy mezi kolegy. Mohu jenom poradit, abychom, aby se ty hlasovací mechanismy braly na výsost vážně. No, já se taky říkám, proč takovéhle velké změny přicházejí v poslední minutě. To se to de la misma ano, protože prostě e, tyto obsahové věci se objevily na poslední chvíli, ale už v úterý jsem paní předsedkyně předložila tuto žádost na sekretariátu a čekala jsem na odpověď. Ano, budeme důslední, ale také je nutné, aby i sekretariát byl stejně důsledný, když připravuje seznamy. Já jsem svoji žádost předložila až do dneška do 12 hodin a do tohoto odpoledne se ještě měnily hlasovací seznamy. Takže já se domnívám, že eh, moje prvky jsou velmi důležité, duševní vlastnictví je velmi důležité z hlediska konkurenceschopnosti Evropy, to víte lépe než kdokoliv jiný. A právě vy, která se zblízka zabýváte tím, Eh, jakým způsobem se dodržuje aky ve všech možných podrobnostech, tak eh, si musíte uvědomit, že tady se nejedná o velké podniky, protože to se týká především malých podniků. A pro ně je to velmi důležité, protože ty velké podniky se dokáží sami hájit, takže to je skutečný problém pro ty malé podniky. A eh, souvisí to s několika agenturami. Takže mm, požadovat na všech zaměstnancích, aby udali všechny podrobnosti, které se týkají jejich osob, to mi připadá skutečně přehnané protože taková ta zvědavost může být někdy zdravá, ale existuje také nezdravá zvídavost a to může být eh, velmi nepříjemné. Takže já protestuji a chci, abyste to zapsala do zápisu. Ty změny byly akceptovány až do 15 hodin odpoledne dnes. Já se zabývám celé dny touto záležitostí a stále jsem dostávala změny z hlediska programu, takže eh, hlasovací seznam to není příliš striktní záležitost. Promiňte, tam se to příliš nedodržuje. Já chápu vaše odmítnutí, ehm, takže budeme hlasovat a uvidíme. A my samozřejmě budeme hlasovat proti. A já znovu předložím svoje pozměňovací návrhy na plenárce, ale protestuji, protože ten seznam se změnil na poslední chvíli. A já jsem předložila tento požadavek eh, v předstihu. A tak tomu nebylo u ostatních politických skupin. Takže pokud to nechcete akceptovat, dobře, budeme hlasovat proti ten protest hatte Berichterstatter. Kolega Marinesku, protest vzal pan zpravodaj na vědomí. Kolega Marinesku se hlásí o slovo, prosím. Naprosto souhlasím s tím, že ochrana osobních údajů je velice důležitá. Myslím, že to musíme vidět v kontextu. Tady hovoříme o ochraně údajů v souvislosti s ochranou duševního vlastnictví. Tady je konflikt zájmů. Vždycky musíme eh, zjistit, jak se věci mají. Neskrýváme konflikt zájmu za ochranu osobních údajů. Duševní vlastnictví to je, všecko se to týká příspěvku těch, kterých se to týká. Myslím, že je velice důležité, abychom stanovili, jak se věci mají. Není to otázka zákonu o ochraně duševního vlastnictví. Zvažujeme, co se týká těch firm. No, teď ústní pozměňovací návrhy prostě nejsou připuštěny. Budeme pokračovat dál společné podniky jako první Artemis, pozměňovací návrh 1, prosí o od, odložení absolutoria, kdo je pro tento pozměňovací návrh, pro, proti, to musíme udělat elektronicky. Elektronicky prosím. Pozměňovací návrh 1, končím hlasování. Přijato a tím pádem se dostáváme k tomu, že posuneme absolutorium jako celek. Hlasujeme. Končím hlasování. Šestnáctku dvanácti. Děkuji. Tedy absolutorium je tímto odloženo. 16 ku 12. Uzavření účtu. Hlasujeme elektronicky, prosím. Končím hlasování. tím pádem je odloženo, odloženo i uzavření účtu, usnesení pozměňovací návrh 8 pro. Prosím, elektronicky k pozměňovacímu návrhu 8. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 9 pro proti. Také to musíme elektronicky zkontrolovat. Pozměňovací návrh číslo 9, prosím, končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se přijato, 11 pro, proti, Můžeme to prosím zkontrolovat elektronicky. Pozměňovací návrh 11. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, drželi se přijato. 13 pro, proti, drželi se přijato. 14 pro, proti, zdrželi se přijato. 15. Ústní pozměňovací návrh kolegyně Makovaj. Má někdo něco proti tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nikoliv, tedy spolu s, 16, s ostatcem 16 hlasujeme, kdo je pro, proti, drželi se přijato. Pozměňovací návrh 16 pro, proti, drželi se přijato, 17 pro, proti, zdrželi se přijato, 7 pro, proti, zdrželi se přijato. Teď se dostaneme k elektronickému závěrečnému hlasování. Hlasujeme. Končím hlasování. 25 při třech zdrživších se hlasech Dostaneme se ke Clean Sky, letecký průmysl a životní prostředí. Pozměňovací návrh jedna pro, proti, Drželi se, přijato. Damit kommen wir zur Entscheidung zur Entlastung selbst. Teď absolutorium jako takové, elektronicky hlasujeme. Končím hlasování. Nehlasujeme pro odložení. Genau, ja, genau, genau. genau die, die, die, Jednalo se o odložení absolutoria a to bylo zamítnuto. Takže teď hlasujeme o tom, kdo hlasuje pro, je pro, plus, kdo hlasuje minus, je proti tomu absolutoriu, udělení absolutoria. Takže ještě jednou, zopakujeme to. Kdo je pro absolutorium, musí hlasovat ano, kdo je proti, hlasuje ne. Tak, teď jsme odstranili všechny nejasnosti a teď absolutorium znovu. Znovu absolutorium. resolution amending. No. Yeah. Ja, ja, plus, plus. Okay. Also, gibt kleine Abstimmungsprobleme. Drobné problémy s hlasováním u strany Lidové, tedy Clean Sky. Takže ještě je otevřeno hlasování. Končím hlasování. 21 ku 22 ku sedmi. Tím pádem jsme poskytli absolutorium o zavření účtu, elektronické hlasování, This is which vote? A to je jaké hlasování? To poslední nebo to první pozměňovací návrh? Protože tam jsou pozměňovací návrh 6 jako první. Druhé hlasování. Teď budeme hlasovat o rozhodnutí o uzavření účtu. Všechno je nejasné. Tak nad čím se setměle rozhodujeme, o usnesení hlasujeme, o usnesení o uzavření účtu. Tak. bylo rozhodnuto, že bude poskytnuto absolut, uděleno absolutorium, takže teď hlasujeme o uzávěrce účtu. Dobrá, končím hlasování.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 Můžeme to překontrolovat. Pozměňovací návrh číslo 10, prosím. Končím kontrolní hlasování. 14 ku 12, 12 ku 14 schvál, zamítnuto, 11. Předpokládám teď stejnou, stejné většinové poměry. Ještě jednou kontrolujeme pozměňovací návrh 11. 11. Končím kontrolní hlasování. Zamítnuto 12 pro, proti, zdrželi se přijato, 13 pro, proti, zamítnuto, zamítnuto, 14 pro, proti, zdrželi se přijato, 15 pro, proti, zdrželi se přijato, zamítnuto, pardon, zamítnuto, 16 pro, proti, drželi se přijato, 17 pro, proti, drželi se odmítnuto, ale můžeme to překontrolovat. Pozměňovací návrh 17. Končím kontrolní hlasování. Přijato. 18 pro, proti, zdrželi se přijato, 19 pro, proti, zdrželi se přijato, 20 pro, proti, zdrželi se přijato, 21 pro, proti, zdrželi se přijato, 3, pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se přijato, 4 pro, proti, zdrželi se přijato, 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Teď usnesení závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 26 ku dvěma. 26 ku jedné. Omlouvám se, 26 ku jedné. Děkuji. So. Takže. Jak? Enia. Jednička. Pro. Musíme to elektronicky provést, protože to není přehledné, takže jednička. Hlasování u konce. Přijato. To znamená, rozhodnutí o absolutoriu bude odloženo. A nyní elektronicky hlasujeme o absolutoriu. Hlasování je u konce. Přijato. Takže bude to odloženo, bude to na plénu a nyní uzávěrka účtů. Hlasování u konce. Konec hlasování. 27 pro. Ku nule. Jasně, takže jsme uzavřeli účty, ale odkládáme také toto rozhodnutí. No, no, no. No, no, we, postponed the closure. Ne. Odkládáme také účetní uzávěrku. Stejně odkládáme, je to odklad účetní uzávěrky. Tak jsme teď hlasovali. Vystoupení mimo mikrofon. Takže máte námitky vůči tomu? Takže kdo bude hlasovat pro, bude hlasovat pro odklad. Kdo bude hlasovat proti, tak je proti odkladu. Takže ještě jednou budeme hlasovat o uzávěrce. Odklad či nikoliv. Decision to discharge, to it was the same for me. I voted against, no, no, I wanted to vote no, uh, for postponement. But it's the same as Mrs. Sanders. Nein, das lasse ich. Nein, nein, nein, wer, nein, wer, wer, wer vorne, ja, ja, ja, you did, that's what, Yes, then that's what you did. <laughs> ja, genau. Ja, ja. Also, wir wiederholen noch. Takže znovu uzávěrka účtu. Kdo bude hlasovat plus, tak je pro odklad. Kdo bude hlasovat minus, proti, tak je proti odkladu. Takže znovu uzávěrka účtu. Ještě jednou. Hlasování je zahájeno, hlasování je u konce. Ano, já už jsem se divila, takže 17 ku 10, to znamená, je to odloženo. A teďko 17 ku 10. 11 ku 10. 18 ku 10. Takže eh, pro, proti. Takže teď máme 8. Pozměňovací návrh 8, budeme to elektronicky ověřovat. Osmička se ověřuje. Hlasování je u konce. Přijato. 9. Pro. Proti. Držel se. Přijato. 10. Pro. Proti. Držel se. Přijato. 11. Pro. Proti. Držel se. Přijato. 12. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 13. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 14. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Promiňte. Který který máme ověřovat? 14. 14 ověřujeme elektronicky. 14. Bez ústního návrhu hlasování u konce. 21 pro, 6 proti. A nyní 15 pro, proti, držel se, přijato. A konečné elektronické hlasování, hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce 27 ku 0 hlasů. Děkuji mnohokrát. Takže teď tady máme FCH, palivové články a vodík. Jednička. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. To znamená, kdo teď hlasuje pro, tak je pro absolutorium a kdo je proti, tak je proti. Takže kdo hlasuje pro, tak je pro absolutorium. Kdo je proti, tak je proti absolutoriu. Hlasujeme. Nyní. Hlasování je u konce. Takže teď rozhodujeme o e, těch účtech. Hlasujeme elektronicky. Hlasování je u konce. 22 ku 4. Dobře, a nyní rezoluce jednička a ústní návrh, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Tři pro, proti, zdržel se, přijato. Čtyři pro, proti, zdržel se, přijato. Pět pro, proti, zdržel se, přijato. Dvojka, ústní návrh, pro, proti, zdržel se přijato, šest pro, proti, zdržel se přijato, sedm pro, proti, zdržel se přijato, osmička pro, proti, zdržel se přijato. A nyní konečné elektronické hlasování, prosím. Všichni hlasovali, hlasování u konce. 26 k jednomu hlasu. A nyní agentura IMI. Pozměňovací návrh 1. Odložení absolutoria. Kdo je pro? Možná to uděláme elektronicky IMI 1. Pozměňovací návrh 1. Končím hlasování. Bylo to přijato. Takže kdo? Takže tím dochází k odkladu absolutoria a kdo nyní bude hlasovat pro uzavření účtu, tak to odkládá. Takže zahoji hlasování. Pardon. Napřed. Je to absolutorium, o kterém hlasování, samozřejmě. Takže hlasujeme o absolutorium. Kdo hlasuje pro, je pro odložení, kdo hlasuje proti, je proti odložení. Takže končím hlasování. 16 k 11. A nyní uzavření účtu podle stejného principu. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 16 ku 11, děkuji stejnou většinou. A nyní usnesení. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 8 kontrolujeme elektronicky. Hlasujeme nyní elektronicky, zahajuji hlasování, končím hlasování. 21 ku 6, bylo to přijato. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se přijato, závěrečné hlasování o usnesení jako takovém. Končím hlasování. 26 k jednomu hlasu bylo to přijato. Děkuji vám. ITER. Pozměňovací návrh 1 navrhuje odložit absolutorium, kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, kdo je proti, uděláme to ještě elektronicky, kdo je kdo podporuje pozměňovací návrh 1, který se žádá odložení absolutoria. Končím hlasování. 16 k 11. Takže jsme pro odložení absolutoria a stejný princip není u toho absolutoria o to rozhodnutí o absolutorium podle stejného principu. Elektronicky hlasujeme. Končím hlasování. 15 k 11 a podle stejného principu uzavření účtů. Elektronicky hlasujeme nyní. Končím hlasování. 16 k 11. Takže obojí se odkládá. A nyní vlastní usnesení. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Musíme to ověřit elektronicky, sedmička elektronicky. Ukončím hlasování. 19 ku 7 přijato. Kompromis 1 pokrývá 9 a 10. Kdo je pro kompromis 1? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 8 padá. Pozměňovací návrh 11 pro. Proti. Ověřme si to elektronicky. Děkuji. Pozměňovací návrh 11 elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Pozdělací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozdělací návrh 13 pro. Proti? Zdrželi se přijato. 14 pro. Proti? Zdrželi se přijato. 15 pro proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 16, počástek, první část, je pro, proti, zdrželi se, bylo to zamítnuto, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 18 pro, proti, Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 19 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 20 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 21 pro. Proti. Zdrželi se. Je to přijato. Pozměňovací návrh 22 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 23 pro. Proti. Zdrželi se. Musíme to ověřit, ověřujeme pozměňovací návrh 23. Myslím, že to bylo přijato, ale přece jen. Já se omlouvám. Končím hlasování a bylo to přijato, omlouvám se, ale někdy je to prostě lepší ověřit. 24 pro, proti, zdrželi se, přijato a nyní usnesení jako celek a zahajuji hlasování. Končím hlasování. 26 ku 0. A nyní sár Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Jedničku, kdo je proti? To byla většina, takže nyní se rozhodujeme o odložení absolutoria, takže kde je pro absolutorium hlasuje pro, kdo je proti absolutorium hlasuje proti. Takže není na tom udělení, nikoli o odložení. A kdo chce udělit, tak ten musí hlasovat pro zeleným tlačítkem. Rozhodnutí tedy, končím hlasování. 23 ku 4. Takže jsme pro absolutorium. Uzavření účtu. Opět elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji vám. A tím navrhuji mé plénum uzavřít účty. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 4 pro. Proti zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 5 pro proti zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 6 pro, proti zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 7 pro, proti zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 8 pro, proti zdrželi se přijato, tran 1 a 2 jsou pokryté, tran 3 pro, proti zdrželi se přijato, tran 4 a 6 jsou pokryté, takže hlasování o usnesení jako celku. Závěrečné hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. 25 ku 1, ano. Takže tím jsme na konci hlasování o těch společných podnicích a dostáváme se k ostatním orgánům a institucím. So. Ich rufe auf die Tag Nyní tedy 44 bod až bod 51 pořadu jednání. Dnes se pan uh, Čárnecký dostane na špičku žebříčku našich poslanců po těchto všech hlasováních. A začínáme radou a Evropskou radou. Also, amendment. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Odstavec 1. Odložení absolutoria, kde pro? Proti? Zdrželi se. Tak to bylo velkou většinou a nyní kdo bude hlasovat pro tak vlastně pro odložení absolutoria hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. 27 k 0. Tak to máme pěknou vyjednávací pozici vůči radě. Jo. A nyní usnesení. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 3 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 9 padá. Pozměňovací návrh 10 pro, proti zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 11 pro, proti zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 12 pro, pozměňovací návrh 11 chcete ověřit, dobře ověřujeme 11 elektronicky. Končím ověřovací hlasování. Pozměňovací na 12 pro, proti zdrželi se přijato, 13 pro, proti zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 14 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 15 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Usnesení jako celé hlasujeme elektronicky, prosím. Končím hlasování. Jednomyslně 27 pro 0 proti. A není Evropská služba pro vnější činnost. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se, byl zamítnut. Navrhujeme tedy udělit absolutorium a kdo to chce podpořit, tak teďka elektronicky hlasujeme. Hlasujeme elektronicky, končím hlasování. 21 pro, 6 proti, děkuji vám. A nyní usnesení. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se přijato, osmička pro, proti, zdrželi se přijato, devítka pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se. Většina proti, pozměňovací návrh 12 Chcete ověřit jedenáctku? Ověříme pozměňovací návrh 11, ale podle mě to bylo dost jasně zamítnuto, ale klidně to můžeme zkontrolovat. Končím hlasování. Ano, je to tak. Pozměňovací návrh 12. A 13 společně, protože jsou shodné. 12 a 13 společně. Tak to vezmeme rovnou elektronicky, protože to vypadá chaoticky, takže 12 a 13. Končím hlasování. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 14. Padá. 15 také. Pozměňovací návrh 16 a 17 jsou shodné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 18 padá. 19 technická, 20 kdo je pro? Já se omlouvám, že zdržuji. My jsme kontrolovali 12 a 13. Teda schválili jsme 12 a 13. A co se stalo se 14? To padla tím pádem? That's right. I'm sorry. Ja. 20, ja. Amendment 20, amendment 20. Pozměňovací návrh 20, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 21, kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme si to elektronicky. Já si myslím, že to je přijaté, ale raději to ověříme 21 elektronicky. Končím hlasování. Ano, bylo to přijato. Ano, bylo to přijato. Pozměňovací návrh 22 pro, proti. Dá se to zkontrolovat elektronicky, prosím, 22 elektronicky. Dvacet dva. Končím hlasování přijato. 23 pro, proti, drželi se přijato. 24 pro, proti, drželi se přijato. 25 pro, proti, drželi se přijato. 26 pro, proti, drželi se přijato. 27 pro, proti, zdrželi se přijato, 28 pro, hned prosím elektronicky to ověřit, je to nepřehledné, 28. Děkuji všem, kdo ještě hlasují. Končím ověřovací hlasování. Přijato. 29 pro, proti, zdrželi se přijato. 30 10 ve dvou částech. První díl, první část. Prosím elektronicky, je to nepřehledné. První část pozměňovacího návrhu 30. Končím hlasování. Přijato. Druhá část pozměňovacího návrhu 30 přijato. 31 pro, proti, Myslím, že je to zamítnuto, ale můžeme to prosím rychle ověřit. 31. Ano?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 AFET 1 nemusíme hlasovat, je to pokryto. AFET 2, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. AFET 3 pokryto, AFET 4 až 6 můžeme hlasovat v bloku 4 až 6, AFET 4 až 6, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. AFET 7 pro, proti, AFED 7, můžeme to ověřit, prosím? Tedy ověřujeme AFED 7. Ověřujeme AFED 7. Ne, tady byla chyba v tom hlasovacím seznamu. Teď prosím ověřujeme AFED 7. Končím hlasování. Přijato AFET 8 pokryto, AFET 9 pro, proti, drželi se přijato, AFET 10 pro, proti, AFET 10 elektronicky ověříme, myslím, že je to odmítnuto. Končím ověřovací hlasování. Přijato. AFET 11 pro, proti, drželi se stejnou většinou přijato, AFET 12 pro, proti, zdrželi se přijato, AFET 13 pokryto, AFET 14 totež, takže teď závěrečné hlasování, hlasujme prosím. Končím hlasování. 25 ku dvěma, děkuji vám. Dostáváme se k Evropskému soudnímu dvoru. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, drželi se přijato. Pozměňovací návrh 2 chce odložit absolutorium, kdo je pro, proti, většina, tedy zamítnuto. Kdo je pro absolutorium, teď musí hlasovat plus, elektronické hlasování o absolutoriu. Hlasujeme, končím hlasování. 22 ku 5, děkuji vám. Dostáváme se k usnesení pozměňovací návrh 3 pro, proti, drželi se přijato, 4 pro, proti, drželi se přijato, 5 pro, proti, drželi se přijato, 6 pro, proti, zdrželi se přijato, 7 pro, proti. Můžeme to ověřit elektronicky, pozměňovací návrh 7, prosím, děkuji. Končím hlasování, přijato. Vážená paní předsedkyně, eh, já jsem poslala připomínku ve stejnou dobu jako ostatní připomínky, ale eh, vy jste zpravodajka a když říkáte, že soudci by měli eh, zveřejnit veškeré vnější aktivity, tak eh, jsem se chtěla pouze ujistit, že jsou to aktivity, které mají dopad na rozpočet, protože s tak otevřenou formulací máte dojem, že veškeré vnější aktivity těchto soudců eh, by měly být eh, zveřejněny. Já si myslím, že to musí být aktivita, která má dopad na rozpočet, jinak je to poněkud surrealistické. Takže musí to mít nějaký dopad na rozpočet, ta příslušná aktivita protože pokud eh, budeme chtít, aby zveřejňovali všechny aktivity, možná bychom byli překvapeni. Ano, tak to bylo míněno, to, co se myslí externí aktivity po dobu pracovní doby. V pracovní době to platí daňový poplatník, takže to je relevantní, ale jinak chci říct, když bychom soudnímu dvoru, dvoru dali široký prostor pro výklad, tak to má dopad na rozpočet. Mně se jedná o externí aktivity za, v, popracu, v době pracovní doby, po dobu pracovní doby. To se tím míní, s tím pozměňovacím návrhem. Můžem si, můžeme se na tom shodnout, že tam bude doplněno po dobu pracovní doby? Ano, ano, já si myslím, že to bylo ještě restriktivnější, protože v některých případech dochází k těm cestám těch soudců, k misím, nevíme přesně, co se tam děje. Někteří tvrdí, že jsou to pracovní cesty, jiní tvrdí opak. Takže jde o to, abychom věděli, že ty cesty, které nesouvisejí s prací, nemají dopad na rozpočet. Takže já říkám vše, co má dopad na rozpočet během pracovní doby, ale také mimo pracovní dobu, protože oni používají prostředky, eh, které jsou čerpány eh, z soudního dvora, takže to má dopad na rozpočet Evropské unie, takže vy máte poněkud odlišné vnímání v tomto smyslu. Takže eh, mohou být aktivity, které mají dopad na komunitární rozpočet a není to během pracovní doby. Eh, samozřejmě ne, nejde nám o to, abychom věděli, kde se jdou koupat do bazénu. Prostě vše, co má dopad na eh, evropský rozpočet. Ano. Můžeme tam dát outside activities during the working times and with impact on the EU budget, tedy externí aktivity po dobu trvání pracovní doby a s dopadem na rozpočet. Tamáš Dojč, prosím. Kedves elnök asszony, tisztelt kollégák, én... Vážená paní předsedkyně, milí kolegové, já jsem samozřejmě pro, abychom přijali dobrý pozměňovací návrh, ale že teď tady najednou začneme produkovat pozměňovací návrhy, zatímco už vlastně hlasujeme, tak to tedy nepodpořím. Máme určité lhůty pro podávání pozměňovacích návrhů, máme proto pravidla, kdy se podávají, jak se mohou, dokdy se mohou podávat ústní pozměňovací návrhy. Takže já si myslím, že bychom se těmi pravidly měli řídit. Pozměňovací návrh existuje, dá se o něm hlasovat, každý může hlasovat pro něj nebo proti němu, nebo se může i zdržet, každý může přijít s ústním pozměňovacím návrhem, pak o něm můžeme rozhodnout, ale abychom teď a tady kolektivně začali produkovat pozměňovací návrhy, to podpořit nemohu teď během hlasování. Ano, já podporuji, co říká pan Dojč, protože má-li to být logické, hlasujeme půl druhé hodiny už a nechtěli jsme přímo, nechtěli jsme přijmout pozměňovací návrhy podané na poslední chvíli. To, co já jsem říkala, co paní předsedkyně říkala, to nemělo nějak substanciální charakter. A tady najednou v tomhle případě to je přesně to tež. Je zjevné, o čem to je a proto bychom uh, neměli začít přepisovat a přeformulovávat pozměňovací návrhy. Děkuji. Kolega Denis de Jong. Ano, rád bych řekl, že si myslím, že je to opravdu zmatečné, kdybychom začali v průběhu hlasování znovu vyjednávat. Takže pokračujeme v hlasování podle hlasovacích seznamů. Po, ústní pozměňovací návrhy, nějak jenom faktické změny, ale rozhodně bych se nepouštěl do nového vyjednávání. Takže zamítnout všechny ty ústní pozměňovací návrhy, které teď byly navrženy. Dobře, tak jo. V konečném efektu e, můžeme takto postupovat, souhlasím, ano. Ale opakuji, že bych byla ráda, kdyby tam ty principy stály černé na bílém. Pan eh, Deutsch předložil své pozměňovací návrhy ve čtvrtek, to znamená mimo tu stanovenou lhůtu. A přesto jeho pozměňovací návrhy jsou na hlasovací listině, zatímco já jsem poslala v úterý svoje pozměňovací návrhy a byla jsem stínovým zpravodajem, stejně jako pan Deutsch. A ještě stále nemám odpověď sekretariátu. On předložil své pozměňovací návrhy ve čtvrtek, já jsem je předložila v útorý a nikdo eh, se nedomníval, že by bylo vhodné mi odpovědět. Tak nevím, co se v těch útvarech děje. Je tam v podstatě určitý protekcionismus. Eh, ostatně pokud eh, je tady snaha zlepšit některé pozměňovací návrhy, tak já si myslím, že ten zpracovatel může být pružný. Takže já myslím, že vy jste pochopila, o co mi jde. A eh, co se týče těch dvou ostatních pozměňovacích návrhů, tam paní Gressler řekla, že s tím nesouhlasí a tady nejsou žádné potíže. Paní Grese dokonce souhlasila s tím, že by se zlepšil její návrh, takže můžeme být papeštější než papež, jestli chcete. Ale já vás upozorňuji, že to, co se tady odehrálo s těmi pozměňovacími návrhy pana Dolče, který je dal ve čtvrtek a byly akceptovány, zatímco já jsem to předložila v úterý a neměla jsem nikdy odpovědět, to představuje velký problém. To je vše. Ano, 19. března. 19. března. Omlouvám se, že bychom teď měli hlasovat. Tady není o čem diskutovat. Teď prostě hlasujeme. Nevím proč. No, věřte, nevěřte, tady někdo řídí tu schůzi a to jsem já. Pochopila jsem námitky proti ústním pozměňovacím návrhům proto budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 8 bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro, prosím ruku. Proti? Zdrželi se? Přijato. Děkuji. Pozměňovací návrh číslo 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 11 pro, proti, drželi se, přijato, 12 pro, proti, ověřme to, prosím, pozměňovací návrh 12. Končím ověřovací hlasování. Přijato. 13 pro, proti, drželi se přijato. 15, pardon, 14, omlouvá se paní předsedkyně, 14 pro, proti. Můžeme to ověřit, ozněvací návrh 14. Nebylo zvednuto dost rukou, myslím, že přijato, ale ano, přijato. 16. Odpadá 15 pro, proti, zdrželi se přijato, 17 pro, proti, zdrželi se přijato, 18 pro, proti, zdrželi se přijato, 19 pro, proti, drželi se přijato, 20 pro, proti, drželi se přijato, 21 s ústním pozměňovacím návrhem je někdo proti tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není, tedy pro, proti, zdrželi se přijato. 22 pro, proti, zdrželi se přijato. Teď budeme hlasovat o usnesení jako celku. Elektronické hlasování, prosím. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 26 ku dvěma. Přijato. Teď účetní dvůr. Pozměňovací návrh 1. Odložení absolutoria, kdo je pro, proti, zdrželi se. Bylo to zamítnuto. O usnesení jako celku. Prosím, hlasujme elektronicky. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. A bylo to přijato. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 3 pro. Pardon, padá. Čtyřka pro. Proti. Musíme to ověřit. Ověřujeme pozměňovací návrh číslo 4 elektronicky. Pozměňovací návrh 4. Konec ověřování. 19 pro. Pozměňovací návrh 5. Bude pro. Proti zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Proti. Ověříme pozměňovací návrh 7 elektronicky. Konec ověřování, asi to bylo přijato. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 11 pro, proti. Ověříme jedenáctku. Konec ověřování. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 12 je pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 14, pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 15 padá. Pozměňovací návrh 16, pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 17 padá. 18 pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 19 pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 20 pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 21 pro, proti, zdrželi se, ověříme, asi je to přijato, ale raději se na to ještě jednou podíváme elektronicky. Končím elektronické hlasování, bylo to přijato. Pozměňovací návrh 22 padá. 23. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 24 pro. Ověříme 24. Ověřujeme pozměňovací návrh 24. Konec hlasování a bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 25. Kdo je pro? Přijato. Pozměňovací návrh 26 padá. Pozměňovací návrh 27 s ústním pozměňovacím návrhem. Má někdo něco proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 30 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 31 pro, proti, zdrželi se přijato, 32 pro, proti, zdrželi se přijato, 33 pro, proti, 33 je staženo, aha, dobře, děkujeme. Takže 33 je stažená, takže hlasujeme o usnesení jako celku a to elektronicky, prosím. Končím hlasování. 26 ku dvěma. jsme rádi, že je tady i s námi generální tajemník z účetního dvora. A nyní se dostáváme k Evropskému hospodářskému sociálnímu výboru. Pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh dvě o odložení absolutoria pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Elektronické hlasování o rozhodnutí Hlasovali všichni. 24 ku 4. Návrh usnesení pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 5 pro, proti. Ověříme pozměňovací návrh 5 elektronicky. Myslím, že to bylo přijato, ale úplně jistá si tím nejsem. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 12. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Šestka pro. A to padá. Pardon. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 8. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 9. Pro. Proti Můžeme si to ověřit, prosím, pozměňovací návrh 9. Kontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 9. Děkuji vám. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 10 pro, proti. Ověřujeme si to také. Desítku prosím ověřit elektronicky. Myslím, že to je přijato. Končím hlasování. Ano, bylo to přijato jasnou většinou. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 13. Pardon, 13 to byla. A je přijata. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 16 pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 17 pro, proti, zdrželi se přijato, pozměňovací návrh 18 pro, proti, zdrželi se. Kontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 18. Konec hlasování. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 19 ústním pozměňovacím návrhem. Je někdo proti ústnímu návrhu? Není. Pozměňovací návrh 19, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 20, kdo je pro, proti. Musíme se to ověřit, 20 ověřujeme. Končím ověřovací hlasování, bylo to přijato. A nyní o usnesení jako celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Nebo ještě ne. Ještě můžete hlasovat. Ale teď končím hlasování. 26 pro, 2 proti. Děkuji vám. A dostáváme se k výboru regionu, takže dvojka. Pozměňovací návrh číslo 2 pro. Proti. Držel se. Přijato. 3. To znamená odklad pro, proti. Držel se. Zamítnuto. Elektronické rozhodnutí o absolutorium hlasujeme nyní. Hlasování je uzavřeno. Přijato 22 ku 6. A nyní rezoluce. Jednička. Pro. Proti. Já myslím, že to zamítnu to, ale ověříme to. Děkuji. Hlasování u konce. Ano, zamítnu to. Pět. Pro, proti, zdržel se. zamítnu to. Šest. Pro, proti, zdržel se. zamítnu to. Sedm. Pro, proti, zdržel se. Přijato. Osm. Pro, proti, zdržel se. Přijato. Devět. Pro, proti, zdržel se přijato, 10 pro, proti, zdržel se přijato, 11 pro, proti, zdržel se přijato, 12 pro, proti, zdržel se přijato, 13 pro, ne, odpadá, 14 odpadá, také 15 pro, proti, zdržel se přijato, 16 15, pardon, říká paní předsedkyně. Ano, paní předsedkyně, tady je jedna věc, která není příliš jasná pro mě. Máme tady také návrh pana Baltisise, to je také nový, ale třináctka a čtrnáctka, to znamená můj a pana Dojče, nejsou protikladné, ty se vzájemně doplňují Oni vlastně dodávají smysl panu, eh, tedy tomu návrhu pana Baltučise. Jde o dodatky některých nových údajů, jsou tam nové informace. Takže bych byla ráda, kdybychom našli nějaké technické řešení, abychom to zohlednili. Jedná se tedy o nové odstavce, nejedná se o náhradu nějakého jiného odstavce. No jistě, to je pro mě obtížné. Já nemohu nově vytvářet hlasovací eh, seznam. Jak se na to dívá navrhovatel? Pane Černecký, jak se na to dívá zpravodaj k tomu, tomuto bodu? To je pozměňovací návrh. Čtyři, paní předsedkyně, čtyři. Tedy padá ten pozměňovací návrh. Bylo to for jako čtyři nebo false jako padá? Fall, opakuji, fall, padá. Budeme o tom, znamená to, že o tom budeme hlasovat. Dobrá. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 14. Pro? Proti? zdržel se přijato, teď 15 pro, proti, zdržel se přijato, 16 pro, proti, zdržel se přijato, 17 pro, proti, zdržel se přijato. A teď 18, tady je ústní návrh, jsou námitky, nejsou, jste pro, proti, zdržel se přijato, 19 pro, proti, zdržel se přijato 20. Odpadá, pokud je přijata 16, tak tomu bylo 21 pro, proti, zdržel se přijato 22 pro, proti, zdržel se přijato 23 pro, proti, zdržel se přijato a dostávám se k konečnému hlasování o usnesení. Hlasujeme elektronicky. Hlasování je uzavřeno. Takže 23 ku 4. A teď se dostáváme k ombudsmanovi. Takže jednička, odklad. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže hlasujeme nyní o rozhodnutí o udělení absolutoria jako takového. Hlasování je zahájeno, hlasování je u konce. 25 pro ku jednomu hlasu. Děkuji. A nyní rezoluce. Dvojka pro, proti, zdržel se, přijato. Tři pro, proti, zdržel se, přijato. Čtyři pro, proti, zdržel se, přijato. Pět pro, proti, zdržel se, přijato. Šest pro, ne, to odpadá. 7 pro, proti, zdržel se přijato. 8 pro, proti, zdržel se přijato. 9, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 10 pro, proti, zdržel se přijato. 11 ústním pozměňovacím návrhem, nejsou námitky, pro, proti, zdržel se přijato, 12 pro, proti, zdržel se přijato. A nyní hlasujeme. Ano, dvanáctka. Ověřujeme dvanáctku. Ověřujeme pozměňovací návrh číslo 12. Hlasování je ukončeno. 18 9 přijato. A nyní konečné hlasování. Hlasování je ukončeno. 25 ku jednomu hlasu. Děkuji. A nyní se dostáváme k Evropskému inspektoru ochrany údajů. Jednička pro, proti, zdržel se, přijato. Dvě pro, proti, zdržel se. To byla většina, zamítnuto. A rozhodnutí elektronicky k udělení absolutoria. Uzavřeno. 25 ku dvěma. A nyní rezoluce. Libe 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Lib, libe 2 a 4. Můžeme hlasovat en bloc? 2 a 4? Ano. Takže hlasujeme en bloc. 2 až 4 libe. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňující návrh 3, Tamáš Dojč, kde je pro, proti, zdržel se přijato. Čtyřka, pro, proti, zdržel se přijato. Pět, pro, proti, zdržel se přijato. Šest, pro, proti, zdržel se přijato. Sedm, pro, proti, zdržel se přijato. Osm, pro, proti, zdržel se přijato. Libe pět, pro, proti, zdržel se, přijato. Takže o tom jsme už hlasovali a hlasovalo se pro. Takže konečné hlasování. Hlasování je zahájeno, hlasování je ukončeno. 24 hlasů ku dvěma hlasům. A tím jsme dokončili dnes hlasování. Ja. Genau. Wir kommen. Genau. Genau. Morgen, morgen um. Zítra v 9 hodin. Takže bude pokračovat hlasování. Takže v 9 hodin bude pokračovat hlasování, takže tady buďte. A nyní se dostáváme k bodu 52. tomorrow at 9 commission discharge and then parliament's discharge.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 Dámy a pánové, pokud chcete opustit tuto místnost, tak prosím nehlučte tolik. Děkuji. Also, also wir haben jetzt ani do einen sehr wichtigen Takže teď máme ještě velice důležitý bod na pořadu jednání. A sice číslo 52. Michael Toyer je navrhovatelem a představí mm, svoji zprávu o Evropském fondu pro strategické investice. To by nás mělo velice zajímat, protože jsme kontrolory rozpočtu, takže se na to musíme důkladně podívat und ohne Scherz, ich randaliere jetzt. Ne? Also wir können, wir können hier nicht sitzen. Není možné, abychom tady využívali drahoceného času i tlumočníků a ostatní tady eh, způsobovali hluk. Takže prosím, odejděte v potichu a nyní předám slovo panu Tojererovi, ale nejdříve bych chtěla přivát, přivítat pana Lazareuse z účetního dvora. A nyní má slovo Michal, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Už je pozdní hodina, dlouho jsme hlasovali, ale ještě nás čeká důležité téma a to je stanovisko Výboru pro rozpočtovou kontrolu k legislativě týkající se Evropského fondu pro strategické investice. Ono je to vysoce politické téma zde v tomto parlamentu, tedy ta otázka, jak by měl být koncipován tento fond náležitým způsobem. Já jsem předložil určitý návrh, eh, také v úzké spolupráci a s podporou sekretariátu. Za to chci sekretariátu velice srdečně poděkovat. Také děkuji stínovým zpravodajům. Podařilo se nám tady předložit návrh, který se zaměřuje na kompetence v oblasti našeho výboru pro rozpočtovou kontrolu a také reaguje na určité obavy, které přednesl Evropský účetní dvůr v souvislosti s návrhem komise, snaží se na ně reagovat tak, abychom e, zajistili opravdu náležitý audit v budoucnu. Ty návrhy jsou konkretizovány formou celé řady pozměňovacích návrhů. Je jich celkově devět. Všechny usilují o posílení role Evropského účetního dvora a také se zabývají otázkou pozdější možnosti parlamentní kontroly. V první řadě se jedná o e, princip řádné eh, finanční zprávy, transparentnosti, nediskriminace, přiměřenosti eh, těchto důležitých zásad, které jsou potom formulovány v těch jednotlivých eh, odstavcích. Také jde o otázku vnitřního trhu a o zvláštní potřeby malých a středních podniků. To vše by mělo být zmíněno. Určitou roli hraje také otázka takzvaného steering board FC, řídícího výboru FC. My chceme vidět posílení role rozpočtové kontroly a domnívám se, že ty pozměňovací návrhy, které máme v našem stanovisku, zohledňují e, ty nejvýznamnější obavy účetního dvora, ale bylo by pro nás dobré si nyní také vyslechnout, jaké je stanovisko účetního dvora. Existuje zde diskuse o tom, nakolik má parlament hrát roli, protože ten fond vlastně obsahuje jenom malou část peněz od daňových poplatníků, takže se objevují i hlasy, které říkají, že ta rozpočtová kontrola by se měla omezit na ty veřejné prostředky, ale u projektů, které jsou financovány smíšeně, to nebude možné. Takže já e, tím stanoviskem v podstatě e, žádám to, aby parlament e, udržel svoji roli rozpočtové kontroly, to znamená, pokud přijmeme, že fond pracuje podobně jako Evropská investiční banka při výběru projektů a udělování peněz, to je jedna věc, ale druhá věc je potom zpětně, při tom zpětném pohledu Eh, Evropský účetní dvůr a příslušná diskuse v Evropském parlamentu by možná mohly zajistit minimum demokratické kontroly a to je pro mě něco nepochybného. Takže my zde z Evropský parlament ve vyjednáváních musíme naplňovat velmi důležitou roli, protože to se mi zdá být absolutním minimem demokratické kontroly týkající se využití peněz daňových poplatníků. A tím se dostáváme k tématu, které už jsme řešili v souvislosti s Evropskou investiční bankou, ale i s Evropským mechanismem stability. Jsme o tom diskutovali. V případě EIB účetní dvor a náš výbor má více možností než u toho Evropského mechanismu stability. A já jako zpravodaj bych si přál, ale i vlastně po diskusi se stínovými zpravodaji, abychom plénu a příslušným eh, výborům zde předestřeli významnou roli a doporučili významnou roli eh, účetního dvora i výboru pro rozpočtovou kontrolu. Děkuji. Myslím, že to je velice důležitá zpráva a veškeré mezery, které tam necháme teď, budou znamenat problémy v budoucnu, tak já bych nyní chtěla požádat pana se eh, z eh, účetního dvora, jestli by nám představil svoje stanovisko. Děkuji. Thank you, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení poslanci, Evropský účetní dvůr usiluje o podporu Evropského parlamentu i rady při legislativním procesu v návrhu nařízení o fondu EFSI. A my jsme vydali stanovisko tom stanovisku jsme poukázali a doporučili vaší pozornosti, co by tvůrcům legislativy několik věcí. Otázku řízení, eh, legislativního rámce, eh, otázku zodpovědnosti a finanční zodpovědnosti za veřejné finance. A já bych začal tím, že se budu věnovat té zodpovědnosti a externímu auditnímu uspořádáním. Evropský účetní dvůr žádá o významnější roli v souvislosti s eh, fondem EFSI. Eh, mandát eh, dvora je vlastně popsán velice jasně ve smlouvách. Máme právo auditovat veškeré výdaje z evropského rozpočtu. A Evropská záruka je vlastně výdajem z evropského rozpočtu a my máme právo auditovat tím pádem aktivity EFSI, Evropského fondu pro strategické investice. Někteří říkají, ta záruka EU je ale jenom součástí té celkové investice. Ale my na to odpovídáme. Představte si, že máme projekt, tam je 1 miliarda eur, a 80% z toho je financováno soukromými investory a zbytek pochází z evropského rozpočtu. A teď je otázka těch 200 milionů, které to jsou, které máme auditovat z toho, protože nejde to odlišit. Nejde rozlišovat eh, veřejné a soukromé peníze. Takže v tomto ohledu my máme právo auditovat aktivity EFSI. Způsob uplatňování článku 14 je eh, uvedeno v návrhu, ale tak, jak je uveden ten návrh číslo 14, je trochu zmatečný, i kdyby eh, to nebylo v tom návrhu nařízení, tak prostě eh, účetní dvůr nepřichází o to právo provádět audit. A proto my jsme předložili návrh, aby v tom znění byl přímý odkaz na smlouvy, tak aby prostě účetní dvůr nedělal více ani méně než to, co mu ukládají smlouvy. A e, cíl e, našeho vystoupení prostřednictvím tohoto stanoviska spočívá v tom, že chceme legislativním orgánům e, poskytnout veškeré informace, které potřebujeme my, abychom vyhodnocovali tu výkonnost eh, několik let, až potom EFSI už bude aktuálně fungovat. Objevuje se řada otázek. Objeví se otázky, zda například EFSI dosáhl politických cílů. Máme k dispozici veškeré informace pro to, abychom to vyhodnocovali, abychom vyhodnocovali výkonnost. A proto upozorňujeme na to, že těch úvodních ustanovení se jeví, že je zde výjimka z finančního nařízení a na to vás chceme upozornit. Také vás chceme upozornit na to, že je tam řada důležitých otázek, které se mají potom řešit prostřednictvím dohody mezi Komisí a Evropskou investiční bankou. A my se domníváme, že tyto významné záležitosti by měly zůstat eh, v rukou legislativních orgánů. Chci také upřít vaší pozornost k faktu, o tom, jaké je, jaký je dopad na veřejné finance, když není jasně řečeno, že evropská záruka nepřesahne těch 16 eh, miliard, je potom naprosto jasné, že je tam strop na těch výdajích a pokud členské státy, které možná se budou účastnit EFSI, pokud budou mít dopad, budou mít veřejný dluh, pokud si budou pouš, buď půjčovat peníze. Děkuji vám za příležitost prezentovat naše stanovisko a samozřejmě, že jsem ochoten a připraven odpovědět na veškeré otázky, které zde padnou. Děkuji vám. To je stanovisko důležité pro práci našeho výboru. Děkuji za celý parlament, protože tím, že jsme pod časovým tlakem, tak jsme byli nejistí, ale musím říct, že mám některé otázky k EFSI. Třeba proč 139, 140 z nařízení pro rozpočet neplatí pro EFSI. A když potom vidím, že úvodní ustanovení 30 v eh, Údajně ne, protože to není finanční nástroj, tak se tedy ptám, co jiného to je, když to není finanční nástroj. Je to záruční nástroj, ale ne finanční nástroj, tedy způsob, jak se tady zcela úmyslně kladou výhybky špatným směrem, mě irituje. Ano, opravdu, tady v podstatě není omezení záruky. Já jsem to četla úplně stejně, jenom jsem nechápala, jestli tomu správně rozumím. Uh, proto řekněte to prosím i svým kolegům, že to pro nás bylo velice důležité, protože e, jste nám potvrdili to, jak my to čteme a chápeme. A to je opravdu důležité. Je tady celá řada kolegů, kteří se hlásí. Kolega Sarama. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám, vážený zástupče účetního odbora, děkuji panu zpravodaji za ten důležitý dokument. Opravdu, myslím si, že bychom eh, neměli se jenom dívat na článek 14 toho návrhu komise, ale měli bychom eh, se podívat i na článek 2, který se týká termínu, potom pětka, tam jsou požadavky na záruky EU a článek 10, to je výkaznictví a účetnictví a opravdu mám vážné obavy. Rozhodl jsem se, že podám několik pozměňovacích návrhů, spolu podepíšu návrhy paní Gresle, tak abychom um, se pokusili dát najevo své skutečně hluboké obavy z toho, zda celý tenhle fond je či není finančním nástrojem. To samozřejmě má e, dopady na spoustu věcí. A kom, návrh. Ale abych byl stručný, opravdu velice za sebe odporuji, abychom my jako výbor měli opravdu silné stanovisko a opravdu musíme být schopni monitorovat využití prostředků a jak už tady zaznělo, je to opravdu velice složité, jak rozlišit ty různé typy peněz od sebe. Takže je to skutečně nadmíru zajímavý problém. Děkuji vám. Paní Ajala Senta, prosím. Eh, ano, já bych chtěla říct jednu věc a byla bych ráda, aby to bylo jasné. Doufám, že všichni budeme mít seriózní přístup a i nadále ponecháme všechny tyto nástroje, které nás velmi zajímají. Je nutné, aby Junckerův plán a EFSI umožnili oživit růst v eurozóně. To je první připomínka. Ale je pravdou, že jsme museli zareagovat velice rychle. A ta mezivládní aktivita, která umožnila v konečném efektu vyhnout se Evropskému parlamentu. Tato aktivita nás přivedla na otázku samotné konstrukce tohoto projektu. Chtěla bych vyjádřit podporu panu zpravodajovi, který by měl posílit význam eh, Evropského parlamentu v této souvislosti. Já jsem zpravodajkou eh, zodpovědnou za infrastrukturu a dopravu eh, v rozpočtu v Ekonu a ITRE. V těchto, eh, v těchto výborech je snaha mít kontrolu nad tímto Junckerovým nástrojem. Tyto tři výbory mezi sebou soutěží o to, aby získali kontrolu. A také se hovoří o tom, že by bylo dobré, aby se to stalo předmětem toho ročního rozpočtového vyjednávání. Pan Juncker ani členské státy s tím nejsou spokojeni. Myslí si, že by to bylo komplikované. Ale já jsem přesvědčená, že by se nám to mohlo podařit. Ten takzvaný záruční rozpočet záruční fond a ta část, která bude zajištěna EIB, to by mělo právě být předmětem těch ročních rozpočtových aktivit. A tady souhlasím s panem Lazaruem a chci mu poblahopřát k té práci, kterou realizoval v této oblasti. Má pravdu, když říká, že je nutné, abychom využili všech příležitostí, které eh, souvisejí eh, s kontrolním eh, dohledem, který bude vykonávat účetní dvůr. Je nutné zajistit audit a získat stanovisko účetního dvora ke všem operacím, které budou fungovat v rámci tohoto mechanismu. A teď k otázce, zda je to opravdu finanční nástroj či nikoliv. Já si myslím, že ehm, při používání eh, tohoto nástroje bychom eh, měli být eh, schopni získat a přilákat soukromé finance. Evropský rozpočet, který bude převeden do tohoto záručního fondu, by měl fungovat jako páka, jako pákový efekt. A e, to samozřejmě bude také souběžně fungovat se zárukou EIB, ale mělo by to přilákat i další investory. Redukovat e, tento mechanismus pouze na finanční nástroj, to podle mého názoru není dobrý nápad. Účetní dvůr a my sami bychom měli být schopni mít pod kontrolou všechno, co bude probíhat v rámci evropského rozpočtu v souvislosti s EFSI. Aniž bychom mm, jak si zbavili tento Evropský fond pro strategické investice, jeho schopnosti fungovat jako páka pro získání dalších investic. Není to finanční nástroj v pravém slova smyslu nebo finanční nástroj, jaký, jaké známe v současnosti. Tento fond by měl mít multiplikační účinek. Takže doufám, že účetní dvůr bude moci využít veškerých eh, mechanismů, které má k dispozici, proto, aby realizoval eh, tyto kontroly. A to umožní mít velký vliv na růst a také na rozvoj HDP, jak na úrovni EU, tak eh, z hlediska jednotlivých států. Měli bychom se tedy vybavit dobrou kompetencí a využívat tradiční rozpočtové řízení, kolega Vale. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát panu zpravodaji. Lituji, že jsem se nemohl účastnit zasedání ve Štrasburku. Jsem také zpravodajem za jedno téma v Ekonu, ale bohužel eh, harmonogram se tam překrýval. Já jsem se soustředil na problematiku transparentnosti a postupu proti podvodům. Když hovoříme o infrastrukturách a projektech, musíme být velmi bedliví a musíme dávat pozor. Tyto investice mohou mít přidanou hodnotu, ale mohou se projevit také jako určité riziko z hlediska záruky a daňových poplatníků. Takže pozor, pozor eh, z hlediska záruky eh, která by měla souviset s určitou rentabilitou. Pokud budeme mít riskantní operace, musíme je dobře vyhodnotit a musíme zjistit, zda tam bude návratnost těchto investic. Takže si musíme stanovit kritéria transparentnosti, abychom dobře vyselektovali příslušné projekty a také mm, musí správně probíhat veškeré řízení EIB. Nesmíme zde povolit jakýsi klientelismus, nesmíme se ocitnout v těch nepříjemných situacích, tak jak eh, jsme to zažívali v minulých letech v souvislosti s financováním projektů. A co se týče ekonomických problémů, o kterých hovořila paní Sender, tak nyní hovoříme o 310 miliardách na tři roky a je to částka, která je rozdělena mezi všechny členské e, státy. Takže e, musíme doufat, že toto bude částečně oživovat ekonomiku v Evropě. Já předložím některé pozměňovací návrhy také budu hovořit o organizovaném zločinu. Myslím si, že to je také otázka, která zde byla jaksi vynechána. A také se vrátím ještě některým bodům, až budeme mít možnost setkat se s panem zpravodajem. Děkuji. Takže přeštím, než dám slovo komisi, tak bych ještě se Eh, zmínila o té výjimce eh, z rozpočtu a také té horní hranici z hlediska ručení záruky. A k tomu bych připojila ještě třetí otázku. S jakými prostředky počítáte z hlediska Evropské centrální banky? Víte, že Evropská centrální banka financuje Eh, legálně, nebo EIB se financuje legálně prostřednictvím ECB, nebo lépe řečeno ECB může odkupovat určitý počet dluhopisů od EIB. Takže nedojde tady ke skrytému státnímu financování z hlediska ECB, protože víte, že tady se hovoří o 60 miliardách euro eh, měsíčně. Eh, jakým způsobem se toto bude řešit? V jaké s jakou výší počítáte z hlediska financování. Ne, hovořím o Evropské centrální bance. Takže s jakými prostředky počítáte z hlediska Evropské centrální banky, s prostředky, které by tedy měly zafinancovat EFSI? Děkuji za odpověď a komu mohu ještě udělit slovo? Pan Grá, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chci zdůraznit, že služby komise Eh, se pustili do analýzy těch 140 pozměňovacích návrhů, které byly formulovány. Pak eh, je tady návrh analýzy, pak je tady návrh eh, stanovisek a to bude, budou prezentovat v sedmero výborech. Tedy dnes, byl to, dnes to prezentoval pan zpravodaj, pan Toirer, my to opravdu budeme probírat všechno velice bedlivě, co dostaneme na stůl. Komise analýzuje příspěvek eh, sou, účetního dvora, to je stanovisko pro rok 2015, co se týká nařízení FC, eh, to je z 12. března z výboru KONT a prezentoval to pan Lazarov. Tedy v tuto chvíli protože teď se věnujeme té analýze, tak je moc brzo přijít s nějakými podrobnostmi k mnoha věcem, ale v tuto chvíli chceme připomenout, že návrh komise e, striktně uplatňuje ustanovení smluv, jak jsme viděli co se týká odpovědnosti za implementaci rozpočtu a především co se týká práva účetního dvora. Také chci říci, že záruční fond, který předpokládá tento dokument, je takový, takovýmto nástrojem podle finančního nařízení a není potřeba nějaké výjimky a žádná výjimka se tam nepředpokládá v souvislosti se záručním fondem. Co se týká nařízení EFSI, tak eh, to bude založeno a implementováno EIB, takže tady se předpokládá účetnictví a výkaznictví, které bude směřovat k důkladné včasné informaci Evropské, jak Evropského parlamentu, tak i Rady. V tomto kontextu samozřejmě otevřeně diskutujeme, omlouvám se, diskutujeme pozměňovací návrhy, které eh, legislativce samozřejmě o tomto ujistí. Naslouchal jsem bedlivě vašim obavám, budeme se jim věnovat, budeme je analyzovat a pak se rozhodneme, jak na ně reagovat. Co se týká těch velice přesně formulovaných otázek paní předsedkyně, jak se finančně bude podílet Evropská centrální banka, tak musím říct, že vám v tuto chvíli bohužel nemohu poskytnout odpověď. Vím, že to může být formou bondu, ale nemohu vám říct, jaká suma přijde od Evropské ústřední centrální banky. Děkuji vám. Děkuji. Já jsem asi taková pomalejší, možná je omezenější, ale opravdu mě zajímalo, jak interpretovat to úvodní ustanovení 30, protože tam se říká ani záruka EU vůči no, ani to druhé a tak dále. A potom je tam to finanční nařízení. To je přece jasná výjimka, kdy se prostě odstraňuje platnost finančního nařízení na ten fond. A to pro mě znamená problém. A já mám pocit, že vy jste mě teď přesvědčila právě o opaku. A nebo možná tedy ten, ten úvodní ustanovení 30 úplně nechápu a vy ještě dostanete možnost mi to vysvětlit. A také prosím, kdy dostaneme informace o tom, kolik peněz můžeme očekávat od Evropské centrální banky, protože jinak to bude vlastně takové financování kruhem. Mě by prostě zajímalo, kolik peněz daňový poplatník opravdu přímo i nepřímo musí dát do fondu FC a myslím si, že i daňový poplatník by měl právo na to se to dozvědět. Děkuji vám za odpověď. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pokud se týče toho bodu 30, já jsem ve svém vystoupení řekl, že ten záruční fond je rozpočtový nástroj a je jako takový pokrytý finančním nařízením. Co se týče úvodního ustanovení číslo 30, tam e, se odkazuje tedy na finanční nástroje. Je to tedy pokryté finančním nařízením protože ty částky pladeb rozpočtu jsou použity pro záruční fond a tím pádem je to pokryté finančním nařízením. Po diskusi s kolegou o Evropské centrální bance, tam není plánována žádná intervence Evropské centrální banky, takže toto je eh, vyloučeno a to zde chci takto jasně explicitně říci. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nyní v diskusi také díky vaší otázce se zmiňovala témata, která je e, nezbytně nutné vyjasnit. Já bych v tomto duchu rád upřesnil otázku směřovanou na komisi. Pane Gráfe, jestli jsem vás chápal správně, tak e, podle výkladu komise je tomu tak, že v případě záruk pro EFSI se opravdu jedná o něco, co my označujeme jako nástroje sdílení rizik a tím pádem by to bylo předmětem finančního nařízení. Ale tak, jak my čteme návrh komise, tak a to vyplývá také z stanoviska účetního dvora, se s ESI nakládá jinak než s jinými eh, nástroji toho eh, sdílení rizik. A mohli bychom obdržet od komise nějaké právní stanovisko, které by uvedlo, v čem spočívají dané rozdíly, to znamená, co u Evropského fondu pro strategické investice je jiné v oblasti rozdělení rizik, než jak je tomu u jiných nástrojů. Protože pokud se zde nejedná o klasické rozdělení rizik, které plně nebo částečně spadá pod finanční nařízení, tak by to riziko vlastně muselo být nižší než u jiných nástrojů e, rozdělení rizik. Ale já jako ekonom EFSI chápu tak, že to riziko není nižší, ale je ekvivalentní, a nebo možná i větší. A pokud by bylo větší, tak e, nemůže být ta regulace méně přísná. Naopak, měla by být přísnější. A nebo by zde měla být alespoň přísnější kontrola, když ne přísnější regulace. Ale pokud to nemůžete objasnit zde, tak eh, možná nějaké jasné právní stanovisko komise eh, bychom mohli obdržet, jak dospěla komise k tomuto tomu legislativnímu návrhu, protože já předpokládám, že komise nevypracovává legislativní návrh, aniž by eh, vypracovala předem analýzu ekonomických i právních dopadů. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také panu Toirerovi za otázky. Samozřejmě všechny tyto otázky byly analyzovány Evropskou komisí, ale mně nejsou známy podrobnosti. Byl jsem informován o tom, že útvary komise hloubkově budou analyzovat veškeré pozměňovací návrhy a veškeré připomínky a že vás budeme o tom informovat dále. Já se omlouvám, že nemohu vás zde nyní informovat detailněji, ale budu informovat své kolegy v jednotlivých odděleních komise a na vaše otázky obdržíte co nejrychleji odpověď. Předsedkyně. Já jsem opravdu překvapená. V úvodním ustanovení 30 se píše expressis verbis, že neplatí finanční nařízení. A Digi Budget mě tvrdilo také, že bude platit, ale v úvodním ustanovení 30 se píše, že neplatí, tak neplatí. A to je zásadní věc, protože článek 139 a 140 finančního nařízení eh, tam jasně něco říkají o ručení a omezení ručení a to u EFSI chyby. Takže pokud úvodní ustanovení 30 zůstane tak, jak je, a všechny ty body finančního nařízení by neplatily, všechna ta ustanovení, no tak to by bylo usnavené, protože by tam nebyla horní hranice ručení. A to je ještě nezodpovědná otázka. Proč tam nebyla zapsaná horní hranice pro ručení? Pokud platí finanční nařízení, tak je to v pořádku, ale pokud je to sporné, no tak by to bylo šílené to nechat a spustit bez e, toho zastropování ručení, protože pokud E, potom, e, že investoři budou mít nějaké ztráty, tak budou volat odpovědnosti Evropskou unii. abych to udělala úplně stejně. A EFSI v rámci EIB bude ten fond, který bude mít ta maximální rizika. Ta dobrá rizika si nechá EIB e, u sebe a ta horší to bude tlačit směrem k daňovému poplatníkovi. Takhle to určitě bude. A já nezdílím váš názor, že Evropská centrální banka neposkytne žádné finance, protože EIB má také možnost získávat financování přes Evropskou centrální banku, myslím nějakých 17% nebo kolik, a to je hodně, a když to potom spočítám na tři roky nebo ještě delší období, kolik to je peněz, protože tam není ani časové omezení trvání tohoto fondu, no tak si můžu vypočítat, kolik peněz tam přímo i nepřímo vplyne eh, od daňových eh, poplatníků nebo bude zajištěno daňovými poplatníky. Takže by bylo dobré, kdybyste nám tady něco mohli jasně říci, poslat písemně odpověď a uvést čísla. Paní kolegyně Ayala Sender chtěla ještě slovo a potom samozřejmě i vy. Tak prosím, paní kolegyně, máte slovo. Eh, vzhledem k tomu, že tady nikdo nezastupuje EIB dneska, možná by byl dobrý nápad někoho pozvat na zasedání. Ehm, my jsme připravili tuto otázku také na výboru pro dopravu a pro průmysl. Jedná se o 16 miliard, které vlastně budou financovány EIB, takže to není malá částka. Plus těch 8, plus 5, to všechno nám bylo vysvětleno, všem jsou tam určité limity. Ne nezbytně v rámci toho finančního nařízení, ale je tady mechanismus EFSI, který předpokládá určité limity. A já jsem příliš nepochopila, co jste řekla ohledně Evropské centrální banky. Jsou tady vztahy mezi ECB a EIB a mm, ECB má e, roli pro všechny e, cedulové banky v Německu, ve Španělsku a tak dále. Takže nevím, proč e, náhle Evropská centrální banka by tady měla intervenovat. To není banka, která zajišťuje likviditu, to je banka, která zajišťuje jiný typ záruk. V tomto případě se jedná o EIB, která musí zajistit, eh, zabezpečit eh, více rizik z hlediska těch eh, vnějších investic. A co se týče projektů, ty projekty budou zajímavější, přitažlivější. Ale je to tak trošku kvadratura kruhu, alespoň tak nám to bylo vysvětleno. Tedy byla tady snaha nám vysvětlit, proč ty projekty jsou přitažlivější. Oni jsou přitažlivější, protože jsou rentabilnější, ne proto, že se opírají o evropské hodnoty nebo chrání životní prostředí. To je samozřejmě velmi dobře, ale my víme, že všude existují eh, infrastruktury, které samozřejmě jsou zajímavé. Takže tady potřebujeme hlavně vysvětlení ze strany EIB, protože je to Evropská investiční banka, která zajistí uplatňování celého tohoto mechanismu. A ti by nám měli říci, jakou roli bude hrát ECB, protože já až do posud jsem o roli ECB eh, nic neslyšela. A pokud dojde k těm ztrátám, musíme vědět, jakým způsobem ty záruky toto eh, budou ošetřovat. Thank you very much. I can only repeat that... Děkuji, mohu jenom zopakovat, že odpovíme na vaše otázky písemnou formou. Nemůžeme ty věci zodpovědět dnes a co nemůžeme zodpovědět dnes, tak na to odpovíme písemně, jak brzo to jen půjde. Co se týká bodu úvodních ustanovení 30, tam je zmíněno, že evropská záruha, záruka na EIB nebo fondu nejsou finančním nástrojem ve smyslu nařízení, ale jsou nástrojem eh, unijního rozpočtu. To znamená, to se týká garančního fondu, ale nepovažuje se to za finanční nástroj ve smyslu finančního nařízení. No, někdy máme ten kazuistický přístup a argumentace komise, která by nám zatím byla eh, celá srozumitelná, ale už se těším na to, až to přijde písemně, protože ty úplné fajnovosti si člověk musí přečíst i dvakrát. Pan zpravodaj, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji i zástupcům komise za tu informaci o tom, že komise záruku pro FCI nevnímá jako finanční nástroj. Od komise očekáváme podrobnou právnickou i ekonomickou definici, jak to. Pokud se jedná o finanční nástroj, tak se to jako takové musí také pojednat ale pak potřebujeme také podrobné zdůvodnění komise, proč se tady postupuje jinak, tedy nějaké politické rozhodnutí, že se to za to nepovažuje nám, nestačí. Musí to být eh, fundovaně podloženo, abychom byli schopni to pochopit. Je to politické rozhodnutí, tak mohu zcela jasně říci, že jako zpravodaj budu hlasovat proto, abychom to nepřijali. No, když se na to člověk podívá, tak je to finanční nástroj. Má na to účetní dvůr nějaký nástroj? Je to účetní, je to finanční nástroj nebo není, pane kolego? Děkuji, paní předsedkyně. Co naše stanovisko říká je, že to není jasné. Nechtěl bych teď formulovat, za to je či není. Naše stanovisko se věnuje celé řadě otázek, včetně faktu, že z návrhu nařízení se to jeví, nebo je spíš jasné, že FC vylučuje ustanovení finančního nařízení a co my, jsme, co my zdůrazňujeme, je, že není jasné, do jaké míry tato pravidla, ta vlastní pravidla EIB eh, podléhají těm finančním principům finančního nařízení, jako je nediskriminace, rovný přístup, nedeformování hospodářské soutěže a tak dále a tak dále. Nakonec bude nezbytné, aby některé části evropských záruk budou-li ztraceny, doufejme tedy, že to bude spíš ta menší část než větší část. Ale o to nejde. O co jde, je, že my všichni musíme, a především komise musí být v pozici, kdy legis, eh, připravit se na to, kdy legislativec bude v případě, že nějaká část peněz z evropského rozpočtu bude tak říkajíc ztracena v té evropské ekonomice, tak bude chtít vědět, čeho se tím dosáhlo. Zda evropská ekonomika v důsledku této ztráty získala víc, než kolik se ztratilo či investovalo. Tyto principy jsou předepsány ve finančním nařízení a měly by se aplikovat na EFSI, ale bude potřeba to podrobit eh, auditu ex post, tak, abychom mohli potom předložit spolehlivé stanovisko opírající se o neotřesitelná fakta ve vztahu k tomu, čeho EFSI dosáhl v porovnání s tím, jaké peníze byly investovány. Děkuji. Ve stanovisku se píše, že vy neúplně rozumíte tomu, proč by to neměl být finanční nástroj. No, my jsme na tom stejně. Takže jsme zvědavi na nějaký výklad ze strany komise. Pokud se nehlásí nikdo další, nechce se nikdo vyjádřit, tak zítra ve 12 je deadline pro podávání pozměňovacích návrhů. V každém případě budeme pokračovat s debatou. To, co řekla kolegyně Ayala Sender, budeme samozřejmě brát na vědomí, čeho se lze dosáhnout ve vztahu k EIB, jak to vypadá s celou konstrukcí toho fondu. Všem vám děkuji, končím zasedání, uvidíme se zítra ráno v 9 a budeme hlasovat o komisi a parlamentu. Přeji vám hezký zbytek večera. Paní předsedkyně, děkuji i tlumočníkům. Naschledanou.